Euh, Vážení kolegové, milí přátelé, já budu hovořit na úvod pomalu, aby jste všichni měli možnost se usadit. Já jsem rád, že můžu tady zahájit naše odpoledne, protože je to významné odpoledne. Máte možná pocit, Říkám to, protože náš eh, panel eh, pravděpodobně má pocit, že tady někdo zrovna moc není v sále. Máme tady ty, ty dva nejdůležitější poslance pro toto odpoledne, ty jsou zde. Ale ujišťuji vás, že naše zasedání se přenáší na internetu, to znamená, že ho sleduje venku mimo parlament velké množství lidí, mnohem větší než jde v sálu a mám tím na mysli také i naše kolegy poslance, kteří mohou sledovat dění v našem sále přímo ve své kanceláři nebo někde jinde. A proto musím říct, že jsem velmi potěšen, že vás mohu zde přivítat a před chvílí jsem řekl, že naše odpoledne se bude zabývat dvěma tématy, které asi spolu a priori přímo nesouvisí. Jednak je to velmi důležité slyšení, které se týká otázek, které budou následovat po legislativním balíčku, eh, který byl odhlasován v parlamentu v roce 2009, asi před sedmi letmi. A pak budeme koncem odpoledne Eh, pracovat na velmi důležitém tématu a to je evaluace eventuálního zpochybnění šengenských dohod. Což je samozřejmě naprosto aktuální otázka ve světle denní, dění momentálních dnů. Co se týče té první části dnešního odpoledne, pouze připomínám, Eh, eh, údaje, které se toho týkají. V roce 2009 eh, byly dvě směrnice, které byly odmaslovány. Ta jedna se týkala veřejných trhů, zadávání veřejných zakázek, to se týče zbraní a pak produkty obrané. Tyto dvě směrnice Evropská komise musí tedy připravit zprávu o implementaci těchto směrnic, tohoto balíčku a to ke konci června. A proto nyní naše slyšení probíhá přesně v ten pravý okamžik, neboť zde eh, vyslechneme experty, kteří se vyjádří k tématu. A tyto poznatky nám potom velmi pomohou v práci našich příštích týdnů. A pak bych ještě na adresu našich řečníků podotkně řekl několik věcí a samozřejmě je to i na adresu dalších lidí, kteří nás poslouchají. Jde o to, do jaké míry je nyní třeba, abychom měli parlamentní iniciativu pro přepracování a evaluaci těchto dvou směrnic. A ještě jedna věc. V roce 2015 podvýbor pro obranu a bezpečnost a jeho předsedkyně je dnes odpoledne zde, vypracoval zprávu z vlastního podnětu o těchto tématech a v této souvislosti výbor IMCO přišel s zásadním příspěvkem, neboť výbor IMCO má ve své příslušnosti obě dvě směrnice, o kterých jsem právě hovořil. Má tedy výhradnou příslušnost. Paní Galpex je zpravodajkou. Já jsem velice rád, že je dnes mezi námi. A je zde zastoupena i komise, paní Schumann. A na tomto místě bych rád bezprostředně předal slovo paní Fotiga, která je předsedkyní výboru SEDE. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, kolegové. Především chci říct, že poslouchám anglické tlumočení a chci opravit, že nejsem spravodajkou pro zprávu z vlastního podnětu. Byla to rozhodně zpráva na podnět koordinátorů SAD a připravili SAD. Dámy a pánové, je zřejmé, že když hodnotíme provádění směrnic o obraně, vždy se dotkneme významného a současně citlivého problému. Musíme pochopit, že především výdaje na obranu představují významnou součást státních rozpočtů všech členských států EU. V mnoha případech, ve většině případů, to vyplývá ze závazků NATO, pak platí dobrovolné závazky členských států dosáhnout Prahu nejméně 2%, a to je i naším cílem. V současné době vznikly směrnice době okamžitě po začátku té velké krize. Takže my všichni jsme si plně vědomi toho, že obraný sektor a spolupráce s tímto sektorem, také s přihlédnutím, kolik peněz je třeba vydávat z rozpočtu, všechny tyto věci především znamenají, že nám to dává šanci na eh, oživení a z druhé strany je nesmírně důležité, zajistit bezpečnost členských států EU. Nicméně musíme zohlednit jednotlivé faktory v obou sektorech a vývoj v obou sektorech. To znamená, jednak potřebujeme šanci na oživení po krizi na obnovu po krizi a na druhé straně je třeba zohlednit otázku bezpečnosti, zcela nové výzvy v této oblasti, které znamenají, že sledujeme úplně jiné věci. Mé vlastní hm, prohlášení, a to se týká situace zemí v mém regionu, je asi takové, že dejme tomu po komunistické éře v našich zemích, stále ještě potřebujeme konsolidaci obraného sektoru, abychom mohli přispět v plné míře k přínosům komunitární metody i v této oblasti. Mnohokrát děkuji. Těšíme se na hodnocení tohoto eh, bezpečnostního obraného balíčku. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A nyní předám slovo zástupkyni komise, paní Šumanové, která je zástupkyní ředitelství GRO a která se také věnuje zprávy, o které se před chvílí hovořilo. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání. Na úvod chci eh, připojit svůj hlas k tomu, co tady zaznělo, zejména v kontextu závažných eh, hospodářských, pardon, obraných hrozeb a mm, vzhledem k hospodářské situaci potřebujeme zachovat konkurenceschopnost i v obraných odvětvích. Komisi velice záleží na tom, abychom vybudovali funkční vnitřní trh pro obranu, který eh, vyhoví všem požadavkům tohoto sektoru, ale to samozřejmě není cílem samo o sobě. Je to faktor, který klíčovou měrou přispěje k konkurenceschopné obrané základně v Evropě. Obě směrnice o zadávání zakázek a e, převodech obraných produktů v EU jsou zásadní nástroje k dosažení vnitřního trhu. A tyto dva nástroje jsou velmi propojené. Za prvé, směrnice o zadávání veřejných zakázek se snaží zajistit přeshraniční zadávání zakázek přes transparentní a konkurenční eh, veřejné zakázky a veřejné soutěže, ale současně je potřeba vyhovět eh, obraným aspektům členských států. A za druhé, ta eh, směrnice o převodech je klíčová pro průmyslovou spolupráci, přeshraniční spolupráci a to bylo zřejmé i tehdy, když jsme se snažili o konsolidaci a efektivnění toho, co děláme. Má to zjednodušit pravidla pro tyto produkty v Evropě, zavádí nový zjednodušený systém udělování licencí, takže místo kontroly převodu ex ante na základě jednotlivých licencí vybízí členské státy, aby více spoléhaly na kontroly ex post u méně citlivých produktů na základě obecných licencí pro převod. A my jsme odhodláni pokračovat v úspěšné implementaci obou směrnic a je zřejmé, že k této věci se ještě podrobněji vrátíme, až předložíme svou zprávu. Je nám jasné, že Evropský parlament souhlasí s těmito cíly a jsme vděční za postoj, který byl vyjádřen mnohokrát, naposledy 21. května 2015 usnesení o jednotlivých kapacitách v Evropě a rozhodně se těšíme na další spolupráci s Evropským parlamentem v této věci. Velice krátce bych ráda zmínila jaká je situace s oběma směrnicemi. Začnu s eh, zadáváním zakázek. Jak jste naznačili, v současné době pracujeme na vyhodnocení směrnice a to bude základem pro zprávu Komise pro parlament a radu ještě letos. V této chvíli je příliš brzy vyvodit nějaké závěry z aplikace směrnice a z jeho dopadu, ale už máme předběžné údaje a ty ukazují, že směrnice se využívá stále víc, což je pozitivní, každý rok postupně z 1200 na 3000 eh, v roce 2015 eh, stoupají počty výzev eh, překládání nabídek. Takže je zřejmé, že k nárůstu dochází. A když se podíváte na smluvní hodnoty, které jsou hodnoty smluv uzavřených v průběhu roku, i tady vidíme nárůst z 1500 milionů eur v roce 2012 na přes 19 000 milionů eur v roce 2015. Celkově to bylo přes 31 tisíc milionů eur v tom období. To jsou předběžné údaje a je potřeba potvrdit. Současně, a to je také věc, kterou velice pečlivě sledujeme, jsou tady náznaky, že významné nákupy v oblasti obrany eh, se provádějí mimo tu směrnici, takže sledujeme trh, snažíme se zintenzivnit dialog s členskými státy, abychom zajistili dodržování předpisů a abychom řešili případy zkreslení hospodářské soutěže. A také je důležité na základě toho přístupu založeného spolupráci, abychom poskytovali i určitá vodítka, pokud je o výjimky ze směrnice. V současné době dokončujeme práci na vládních výjimkách a zvažujeme, jak postoupit dál, eh, pokud je o výjimky pro mezinárodní organizace. A na závěr chci říct, že podporujeme cíl podporování nebo usnadnění přístupu malých a středních podniků k tomuto dodavatelskému řetězci, což zdůraznil i usnesení Evropského parlamentu z 21. května 2015. Pracujeme na této velice důležité a náročné otázce prostřednictvím skupiny expertů, kterou jsme zřídili. Je to skupina, která se stává ze zástupců členských států i průmyslu. A očekáváme také, že závěry z této skupiny budeme mít na podzim. A nyní ta druhá odnož tohoto balíčku, což je směrnice o převodech. I tady nyní hodnotíme situaci a provádíme vyhodnocení, které bude základem pro zprávu pro Evropský parlament a radu, která bude zveřejněna letos. Už teď víme na základě předchozí analýzy a kontaktů a diskuzí s členskými státy a s průmyslovými odvětvími, že nové nástroje, které poskytuje tato směrnice, zatím nebyly využity natolik, jak se očekávalo. I tady tedy alespoň prostor pro zamyšlení. Víme, eh, v čem spočívají klíčové problémy. V kostce slyšíme, že ty obecné eh, licence na převody vydávané členské, členskými státy se velice liší, pokud je o obsah, tedy mm, o pokryté produkty, ale i pokud je o podmínky, které se s nimi pojí. Je to tedy velmi roztříštěné z hlediska implementace. A podniky také musí mít certifikaci, aby mohli využívat tyto nové licence, ale pokud tyto podniky nepocitují žádnou přidanou hodnotu a skutečné zjednodušení, nepovažují ten proces certifikace za eh, něco, co stojí za to, do čeho by se mohli zapojit. Zatím jenom 40 podniků v celé Evropě má certifikaci a to je rozhodně hodně pod úrovní očekávání. Abychom překonali tento problém, Komise také zřídila pracovní skupinu členskými státy za účelem výměny osvědčených postupů a diskuzí eh, o tom, jak harmonizovat implementaci směrnice a patří sem například definice společného minimálního seznamu necitlivých produktů, který by měl být eh, v těch obecných licencích členských států a skupina také pracuje na tom, jak zatraktivnit certifikaci pro podniky. A my doufáme, že tyto intenzivní diskuze a kolaborativní přístup pomohou vytvořit důvěru mezi členskými státy a povede to ke skvělým výsledkům, ještě než předložíme naši zprávu o směrnici a její implementaci tady v parlamentu. Takže na závěr, a myslím, že tady se shodneme, funkční vnitřní trh v oblasti obrany je klíčový, potřebujeme toho víc. Ještě letos má komise v úmyslu přijmout akční plán pro evropskou obranu a naše snahy zajistit účinnou implementaci obou obraných směrnic rozhodně budou patřit do toho akčního plánu. A také se domníváme, že tento akční plán by měl jít dál nad rámec opatření na vnitřním trhu a pokusíme se podpořit a motivovat větší spolupráci v Evropě v oblasti obrany. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Euh, Mnohokrát děkuji. Ano, shodneme se na těch cílech, to vy víte. Já jsem se říkal, že pokud je o tuto směrnici, v rámci hodnocení, které teď provádíte, hodnocení implementace, jsou tady různé stupně a já jsem měl pocit, že zejména pokud jde o tu eh, směrnici o převodech, tady nás ještě čeká hodně práce. A uvidíme, jak to bude vypadat, až tu práci ukončíme. Takže mnohokrát děkuji. A nyní můžeme přejít k prvnímu panelu. Děkuji všem účastníkům, kteří jsou tu dnes mezi námi. Jsou to experti. A prvním z nich První z nich se vyjádří ke směrnici o zadávání veřejných zakázek. Je to pan Tribus, který je profesorem práva a evropské politiky na Bergenské univerzitě. Po něm vystoupí pan Tommy Nordberg, který je poradcem, hlavním poradcem finského ministra obrany. Takže nyní máte každý zhruba 8 až 9 minut na to, abyste přednesli své úvodní slovo. Zřejmě budete mít i PowerPointové prezentace. Ano, už tady něco máme na plátně, takže můžeme trošku slumit světlo v sále, abychom lépe viděli, co nám eh, chcete ukázat. A prosím, máte slovo. Uh, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen, uh, before I start, I would like to thank uh, Pane předsedo, dámy a pánové, než začnu, rád bych poděkoval parlamentu a tomuto výboru za pozvání. Já jsem asi jediný akademik a v tomto panelu a to je velké potěšení, velkou příležitostí pro kohokoliv eh, z akademické sféry promluvit, promluvit zde v parlamentu. Než se dostanu eh, k tomu, zda tento nástroj, tedy směrnice o zakázkách v oblasti obrany je účinná nebo ne, Připomeňme si, o co se tento nástroj vlastně snaží, jaké jsou jeho cíle. Hlavní cíl je poskytnout eh, sektoru obrany a bezpečnosti přizpůsobený, namírušitý nástroj, který by mu umožnil dostat otázky bezpečnosti a zejména národní bezpečnosti do sféry jednotného trhu, to znamená řešit to tak nějak eh, u nás doma. A tím ehm, využít, ehm, snížit využití článku 346.1 BSF EU tím, že by se využila eh, směrnice 2004.18 18 jako jakési pozadí, na základě kterého e, pak proběhnou přizpůsobení a vytvoří se přizpůsobené nástroje pro národní bezpečnostní sektory, což jim umožní možnost fungovat, aniž by museli vyvolávat článek 346 SFEU. E, děje se to čtyřikrát, jak si čtyřmi způsoby. Omezením, flexibilitou, popisem a náhradou. Co se týká omezování, Tady jde v podstatě o to, že se doplní dodatečné výjimky nebo dodatečná vyloučení oproti tady směrnici 18-2004, která se přímo týkají obrany, to znamená eh, styk dvou vlád, kolaborativní projekty zahrnující vývoj a výzkum a tak dále. Takže eh, pole působnosti této směrnice není tak široké, jako směrnice pro veřejný sektor v tomto smyslu. Flexibilita, a to je to nejdůležitější, zahrnuje eh, posunutí se směrem od těch eh, nejvíce konkurenčních procedur, tedy eh, od otevřených výběrových řízení, k méně konkurenčním, jaksi vyjednávaným postupům. Jinými slovy, tady ta směrnice v kontrastu s tou veřejnou směrnicí umožňuje volné užívání toho vyjednaného přístupu tím, že se nejdříve zveřejní nějaká soutěž a umožní to dokonce i vyjednané, vyjednané řízení bez ohlášení té zakázky, a to ve více případech, než jak umožňuje ta směrnice pro veřejné služby. No a ten poslední způsob, jak přizpůsobit řešení pro obranu, je náhrada, nahrazování, což eh, je v podstatě to složité téma offsetu. Já si myslím, že mm, tuto schůzi bychom nemohli absolvovat, aniž bychom problematiku offsetu eh, zmínili. E, a já bych k tomuto rád řekl něco velice jasného. Offsety jsou v podstatě neslučitelné s myšlenkou nediskriminace volného pohybu, nediskriminace a eh, zkrátka neomezení trhu. S tím to zkrátka dohromady nejde, protože oni mají dopad na vnitřní trh a ten dopad je poměrně signifikantní a negativní. Takže co dělá ta směrnice? Ona offsety neřeší nějak konkrétně, možná je to dobře, ale umožňuje něco místo nich a to je režim subdodavatelství. A k tomu se dostanu za chviličku. Teď. Co v té směrnici funguje dobře? Pak na dalším snímku mám uvedeno, co by bylo možné zlepšit. Eh, funguje toho dobře celá řada. Eh, je to dobře navržený nástroj, trvalo to několik let ho připravit Zkrátka, oblast omezení funguje dobře v mnoha ohledech a do značné míry třeba případy, kde by se musel využít článek 346, se tak přesouvají v rámci výjimek sem, což samozřejmě neznamená, že by docházelo v této oblasti ke konkurenčnímu zadávání veřejných zakázek, protože výjimky jsou výjimky a dostávají vás jaksi mimo tento režim. Flexibilita to je nejsilnější bod této směrnice, zejména e, větší využívání vyjednaného postupu, e, což e, je něco, čeho si nákupčí komunita velice váží. Já si myslím, že ta základní myšlenka tohoto by měla pokračovat. Popisování zde v podstatě mluvíme o otázkách zajištění dodávky a zajištění informací. A tato ustanovení se zde v podstatě e, popisují podle jednotlivých fází procesu zadávání veřejné zakázky. Je to v oblasti bezpečnosti informací velice dobře udělané, v oblasti zajištění dodávek je to možná trošku problematičtější. Co se týká systému přeskumu a náhrad, e, tedy náprav, což původně nebylo v návrhu komise, dodal to tam tento parlament, to je taky úspěšné, byť tady tady máme jenom e, neprůkazné důkazy, slýcháme o případech, které se dostávají k soudu a začíná to být pomalinku problém. Nicméně zatím je to poměrně úspěšné a teď, když ta směrnice už je transponována ve všech členských státech, byť k tomu došlo pozdě, tak se tento režim používá v celé řadě z nich, ačkoliv eh, opět i zde je velká rozmanitost, protože některé členské státy to používají, jako kdyby už to existovalo strašně dlouho. Německo, Velká Británie, Francie. A eh, několik členských států v podstatě ani eh, nevydalo ani jednu, jedno upozornění na vydání nové zakázky, ovšem byť tohleto, toto je předpisech od roku 2015, takže jim to tam asi úplně jedno. Tak, eh, a co dopadlo ne tak dobře, nebo co by mohlo být zlepšeno? Je potřeba eh, tu a tam něco vyjasnit, občas něco přidat, občas něco odebrat a občas eh, to tak trošku do něčeho zabalit. Komise už pracuje na vyjasnění eh, určitých druhů těch výjimek, což je důležité, zejména v souvislosti s nákupem nového, nového vybavení. A eh, výjimka pro eh, tedy vyloučení mezinárodních organizací, to se taky zasluhuje vysvětlení, ale to už se snad připravuje. Co se týká rozsahu, já jsem si říkal, zda by té směrnici neprospěla příloha, kde by byl jaksi nevyčerpaný seznam toho, čeho se to týká. Ovšem, to už jsou pak odkazy na jiné texty a někteří experti tvrdí, že to je matoucí. Co se týká procedur, tady v zásadě funguje dobře, je to velice dobře sepsané, ale upřímně nevím, proč je potřeba vést konkurenční dialog, když se umožní volné používání vyjednaného postupu, aniž by se předtím zveřejňovala zveřejňovalo oznámení eh, o té dané smlouvě. Ono to může sloužit jako pokyny, ale ty země, těch velice málo, zemí, které tento konkurenční dialog používají v, jaksi v civilní sféře a používají ho i v obraně, tak to jsou země, které s tím, jsou, s tím mají zkušenosti. Tady můžeme jmenovat Velkou Británii nebo Francii. Takže možná, že ten konkurenční dialog bychom mohli smazat eh, vzhledem k tomu, že se umožňuje ten vyjednaný postup s předem uveřejněnou smlouvou. Ovšem otevřený postup zde nebyl zahrnut a oni i, v, on, oni i v sektoru eh, obrany jsou nákupy, kde eh, to v podstatě probíhá otevřeně munice, určité, určité druhy oprav. Takže eh, asi by to nemělo být povinné, ale mohlo by to být povolené, já si myslím. Já si občas říkám, když už si člověk může vybrat, proč to, tady, proč to sem nebylo zahrnuto. Lidé by měli více flexibility, větší možnost volby zejména protože flexibilita je tady tak důležitá. Pak eh, něco, co se týká dalšího tématu, tedy směrnice ICT. Zajištění dodávek je tady velice důležité. A já si myslím, že v situaci, kdy eh, nákupčí je ministr, ministerstvo obrany jiného státu, proč by toto mělo být předmětem licencování? Přece Ministerstva obrany 28 eh, jsou instituce, kterým by se dalo dát věřit, ne? Takže já si myslím, že by bylo vhodné, pokud je nákupčí ministerstvo obrany, vyloučit eh, takovéhoto nákupčího z jakékoliv nutnosti licencovat a zcela to liberalizovat. Možná to v té směrnici už dokonce je a nebylo by potřeba ji ani měnit protože v zásadě to závisí na jejím transponování. Ale to by byla každopádně jedna myšlenka. No a offsety, eh, tedy to subdodavatelství, tady ten systém je skutečně velice komplikovaný, skoro nikdo to nepoužívá, myslím si, že se jich lidi trochu bojí. Ale, a to už je na úplný závěr, si myslím, že je moc brzy. My jsme si mysleli, že v roce 2016 už bude dávno transponováno a, budeme moci provádět přeskum po pěti letech. Všem transpozice byla opožděná, občas velmi opožděná, takže zatím vůbec nejsme tak daleko, jak bychom chtěli být. Takže dejme tomu trochu víc času. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám, pane Tribusy. Byla to velice zajímavá prezentace. Rád bych to schrnul, když dovolíte. Řekl jste, že potřebujeme směrnici na míru, protože obrana je něco, co, se, co je na míru, tak jako tak. A samozřejmě míry, rychlost transpozice se liší v jednotlivých členských státech. No a s tím bych rád předal slovo eh, panu Tomi Nordbergovi, protože vy k tomu máte přístup z druhé strany, vy jste z finského ministerstva obrany, takže jste hovoříte jakoby jménem zákazníků a jste ze země, která řeší praktické aspekty této směrnice. Mr. Chairman. Pane předsedo, dámy a pánové, především mnohokrát děkuji za příležitost přijít se mezi vámi a vystoupit v tomto výboru. A děkuji také za příležitost představit postoj, jak už bylo řečeno, menšího členského státu. Rád bych této příležitosti využil, abych řekl pár slov o Finsku a o našem systému. Čistě proto, abyste si udělali představu, z čeho vycházíme jako země a jako kupující na tomto evropském trhu s obranými produkty. Jak možná vidíte na mapě, jsme úplně nahoře na okraji Evropy, máme pozemní hranice s Ruskem. Stále ještě máme povinnou vojenskou službu, takže všichni muži musí jít na vojnu na 6 až, měsíců až jeden rok obvykle. A pokud je o náš systém, Zvlášť velký důraz přikládáme zabezpečení dodávek, zejména vzhledem k naší zeměpisné poloze, vzhledem k tomu, jaký máme politický systém, protože jsme nestraná země. A jsme také za tou komunikační linií. Náš každoroční rozpočet na obranu je asi 2,5 miliardy eur a z toho investujeme do obraného vybavení asi 600 milionů eur. Samozřejmě se to rok od roku liší, ale to číslo vypadá zhruba takto. Máme obraný průmysl, jsou to v podstatě malé a střední podniky. A z našeho pohledu je důležité, že náš národní průmysl považujeme za nadílnou součást naší národní obrany. Náš průmysl vyváží 40 až 60 svých produktů a protože náš domácí trh není příliš velký, náš průmysl musí obchodovat i mimo naše území. Evropský obdaný trh z našeho pohledu a na základě těch pětiletých zkušeností, které teď máme se směrnicí, vypadá tak, že zatím je velká preference pro domácí produkty. Čísla, která dostaneme z vyhodnocení komise, to zřejmě potvrdí. Dodavatelské řetězce se stále ještě tvoří eh, na těch národních liních a pořád ještě chybí na národní spolupráce. protože jsme malý členský stát, jsme země, která nakupuje, protože máme omezenou průmyslovou základnu, nemůžeme nakupovat všechny obrané systémy, které potřebujeme doma a musíme nakupovat i za hranicemi, jak v Evropě, tak v třetích zemích, abychom pořídili, co potřebujeme. O co nám tedy jde? Jaký je náš cíl? Za prvé, Hledáme vybavení vhodné ke svému účelu pro naše složky. Potřebujeme vybavení pro naše složky, aby mohli provádět své mise jak doma, z hlediska vnitrostátní obrany, tak co se týče národní obrany a zahraničních operací. Co hledáme jako vláda? Co chceme jako kupující? Samozřejmě hodnotu za vynaložené prostředky – za finanční krize a úspor nás také postihly rozpočtové škrty. Finská vláda jako taková o to víc očekává, že ministerstvo obrany a zpráva obrany bude nakupovat tak, aby zajistila co nejlepší hodnotu za vynaložené prostředky. A pokud je o průmysl a trh, naším cílem je to, abychom měli konkurenceschopnou evropskou obranou základnu v celé Evropě. A to je důležité, aby to bylo v celé Evropě, protože, jak už jsem říkal, my považujeme obranný průmysl nejenom za odprůmyslové odvětví, ale za odvětví, které má zásadní význam pro ochranu našich bezpečnostních zájmů. A proto se domníváme, že nové nástroje, které máme, ano, jsou součástí vnitřního trhu, nicméně mají specifické rysy a ty musíme zohlednit, když uvažujeme o hodnocení a případných změnách směrnice nebo když zavádíme nové politiky. Jak toho dosáhnout? Především zatím chybí společné chápání problému. Máme velké producentské země a menší země, které nakupují, ale které také mají svůj průmysl. Já myslím, že zatím nedokážeme řádně pojmenovat problém. A nejenom vidíme ten problém každý jinak. Týká se to i řešení, možných řešení. A Kromě členských států to podle mě platí i pro komisi, která je rozhodně jedním z aktérů, ale i pro další instituce Evropské unie. Samozřejmě i Evropský parlament. Za druhé, co je potřeba z našeho pohledu? Musíme vytvářet pobídky. Musíme vytvářet pobídky pro trh, kde je větší eh, národní spolupráce. A když vytváříme pobídky, musíme mít na paměti, že je to specifický trh, je to v podstatě vládní biznis, protože je tam jenom jeden zákazník, ale současně musíme vytvořit prostředí, kde hlavní dodavatelé mají motivaci a mají pobídky k tomu, aby otevřeli svůj dodavatelský řetězec vůči celé Evropě. A samozřejmě musíme odstraňovat překážky. Musíme odstraňovat překážky, které v současné době existují. Překážky přeshraniční spolupráce, jak mezi členskými státy, tak, a to je možná ještě důležitější, mezi jednotlivými odvětvími. Potřebujeme dodatelský řetězec, tam budou patřit členové z velkých i malých zemí, abychom zajistili co největší inovační potenciál evropského obraného sektoru. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Nordbergu. Myslím, že právě vy jste řekl, že se považujete za malou zemi. A přesto říkáte, že obrana je důležitý trh u vás. Obchody v oblasti obrany, tam se jedná vždy o velké částky, to jste rovněž podotkl. Já se pouze připojuji k tomu, co jsme tady mohli číst. Ty tři cíle, které jste vyjmenoval, můžeme, myslím, podpořit všichni. A pak jste také hovořil o tom, že je třeba mít ještě dostatek času, že vaše země právě zahájila tento proces. To jsme vzali na vědomí. Paní Galpelc je naší zpravodajkou, jste na výboru INKO a proto jí dávám slovo, aby zareagovala na obě dvě přednášky, které jsme měli příležitost si právě vyslechnout. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, vážení hosté, především vám chci poděkovat za dvě skvělé prezentace na toto téma. Já naprosto souhlasím s tím, co tu bylo řečeno. Všichni kolegové zastávají názor, že obraný trh je velmi specifický. Na tento trh se nevztahují tradiční přístupy. A naprosto souhlasíme s tím, že musíme dosáhnout toho, aby byl evropský trh konkurenceschopný. Jsem velmi ráda, že tato směrnice je úspěšná, její implementace je úspěšná, přestože souhlasím s názory, které Mm, nastínují, že to byl význačný krok, ale ještě nás čeká dlouhá cesta. Samozřejmě my jako výbor IMKO víme, že ten trh je velmi roztříštěný. Ale jsme si také vědomi toho, že tento trh by se neměl regulovat příliš. Souhlasím s tím, že bychom měli vytvářet praktická pravidla, která povedou k volné nebo svobodné volbě pro veřejné zakázky. Takovéto postupy jsou dobrou cestou vpřed. A měli bychom nechat aktéry, aby si sami vybrali. Regulace je nutná, ale nesmíme to přehnat. A současně je nutné, aby na interním, na vnitřním trhu nebyly žádné překážky nebo bychom alespoň měli udělat eh, význačné kroky k odstranění těchto překážek. Při formulaci této zprávy vyvstaly významné otázky, probíhaly živé debaty. Profesor Tribu se toho dotkla, ale nemluvil o tom podrobně. Je to otázka offsetů. My jsme měli podobný přístup. Ale zároveň jsme eh, říkali, že offsety jsou překážkou uzavření nebo dokončení, nebo kompenzace jsou překážkou dokončení vnitřního trhu. A v blízké budoucnosti po tom vyhodnocení, přestože Evropská unie je jednotným trhem, jak říkal pan Nordberg. Některé země jsou malé, některé velké. Nemluvím konkrétně o Finsku, ale máme malé a velké členské státy. A politiky jsou vhodné, pokud mohou představovat společnou politiku pro Evropskou unii a současně jsou Eh, ušité na míru jednotlivým členským státům. A v tomto směru musíme udělat další kroky. Já věřím v pobítky spíše než sankce. To vždy vede k lepším výsledkům. A to jsme také uvedli v naší zprávě. Věříme na pozitivní pobídky. Měli bychom vytvářet tyto pozbudivé faktory, Chci ještě jednou poděkovat řečníkům. Byl to dobrý příspěvek pro naši další zprávu. Děkuji. Merci beaucoup. Uh, nous... Děkuji mnohokrát. Uh, Právě jsem přišel pan Šváb, který je koordinátorem EPP, takže se ho ptám, zda chce zareagovat nebo položit nějakou otázku. Andreas, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve chci říct, že jsem velmi potěšen, že dnes odpoledne máme opět příležitost hovořit o tak důležitém tématu pro vnitřní trh. A pane předsedo, já využiji vaši poznámku k tomu, abych mohl jasně naznačit odborníkům, kteří zde měli přednášku, že my jako Evropský parlament opakovaně a také to stejně je to i v rámci obraných produktů. Opakovaně říkáme, že oni příliš zdůrazňují záležitosti národní bezpečnosti oproti záležitostím, které jsou důležité pro vnitřní trh. Proč to říkám? Protože před, před několika týdny jsme přijali směrnici NIS, která se týkala bezpečnosti cítí a trvalo nám velice dlouho, než jsme došli ke společnému výsledku se spojení se členskými státy, abychom eh, aby si uvědomili, že samozřejmě národní bezpečnost je dobrá a je to jejich hlavní ústřední úloha, ale na druhou straně ten kontext je prostě globální. A právě v oblasti přeshraničního zajištění digitálních služeb eh, je důležité, aby se národní bezpečnosti vlastně propojovaly, abychom určité věci dělali společně. A bohužel prezentace to právě tak trochu odhaluje. Ještě nejsme dostatečně daleko v oblasti obraných produktů. A té, eh, paní kolegyně Galpec to tady naznačila. Na výbor IMCO si vždy jde toho názoru, že článek 296 v EU je vlastně báze pro spolupráci a nemůže být zneužíván proto, aby se e, aspekty národní bezpečnosti zdůrazňovaly příliš silně, aby se vlastně odborné obrané produkty, e, vlastně, aby se na ně nahlíželo právě pouze z hlediska bezpečnosti národní. Děkuji, děkuji. Já se tedy ptám našich expertů, zase chtějí vzít opět slovo. Možná by bylo hodné, aby každý z nich zareagoval krátce. Tak eh, na to, co tady bylo řečeno a na to, co vždy řekl tady ten druhý, abyste mohli tady zareagovat jak na naše kolegy poslance, tak navzájem na sebe. Máte nějaké doplňkové úvahy, který, se kterými byste se s námi rádi podělili? Děkuji. Jedna věc, kterou jsem chtěla říct, a která se týká dosti významného prvku toho prvního příspěvku, je to, že spíše než sankce bychom měli mít pobítky. Směrnice je nastavená spíš na sankce. A zatím ještě nebylo dost času na to, aby se to usadilo. Ten tlak nebude vycházet jenom od komise, která využije prostředky k tomu, aby členské státy začaly využívat, ne, no, začaly dodržovat požadavky směrnice. Ten skutečný tlak eh, vyjde od soudních orgánů členských států, až uchazeči o zakázky nebudou spokojení s nesprávným využitím směrnice a využijí nápravný systém, aby příslušný členský stát přinutili k nějakému opravnému prostředku. Buď aby mm, zakázku zrušil nebo vyplatil náhrady a podobně. To je důležitá věc. A druhá věc, jsem velmi rád, že někdo říká, protože se to neříká dost, že se klade příliš velký důraz na otázku národní bezpečnosti. To je velmi důležité, ale jako argument proti vnitřnímu trhu. Ano? Já myslím, že pokud toto chápeme, že tento pojem a jeho začlenění do smlouvy a také do směrnic vždycky tak trošku eh, hrozí tím, že se bude zneužívat. Nechceme se vymlouvat, nebo neměli bychom se vymlouvat na národní bezpečnost. Děkuji. Děkuji. Pan Norberg také několik zamišlení? Ano, děkuji, pane předsedo. Především se chci vyjádřit k tomu, že potřebujeme víc spolupráce, abychom ochránili naše národní bezpečnostní zájmy. Já si myslím, že tyto dvě věci se navzájem nevylučují. Takže z pohledu vlády jsou vždy specifické oblasti v naší obraně, které jsou takzvaně pouze pro národní stát. Představuje to jádro naší obrany, v různých zemích se to liší, ale něco takového tam vždycky bude. Ale je tam spousta oblastí, které jsou mimo tuto oblast. A právě tady bychom měli být schopni spolupracovat víc mezi vládami, mezi odvětvími. Já vám uvedu příklad. Před pár lety Finsko potřebovalo bitevní tanky. Potřebovali jsme navýšit jejich počet a jednou z možností bylo modernizovat současnou flotilu anebo se obrátit na trh a nakoupit nové. A třetí možnost byla, protože jsme dostali tuto příležitost, zakoupit nadbytečné vybavení od jiné vlády. A to se nakonec ukázalo nejlepší hodnotou za vynaložené prostředky. Dostali jsme vybavení, které jsme potřebovali, od vlády, pro kterou to byl přebytek, ta byla schopná svůj přebytek prodat a dostat za to peníze. Ta transakce, která proběhla nad rámec nebo mimo rámec směrnice, a to z určitého důvodu, protože vlády jsou vyloučeny. To je tedy příklad specifických rysů, ale také spolupráce mezi členskými státy. A já myslím, že to je jedna důležitá věc. Takže ano, ještě tady jsou a budou zásadní eh, bezpečnostní zájmy, ale mimo tu základní oblast je velký prostor pro spolupráci i pro vylepšení toho, jak dnes trh funguje. Děkuji. Děkuji, pane Norbere. To je vlastně zábavné téměř, co říkáte, více než zábavné, neboť před několika lety jsme tady právě hovořili o aspektech oběhové ekonomiky, stílené ekonomiky a vy ještě navíc tady o tom hovoříte jako o způsobu, jak dobře řídit kooperaci mezi státy, jak ekonomicky optimalizovat to, co se nakupuje. To je velice zajímavé, když tady takto slyším, že dokonce taková to nová témata sdílené ekonomiky eh, zasahují do takových otázek, jako je obrana. Ano, pane Trvisi, máte pravdu, že jste hovořil o otázce sankcí, ne až tak o, s ohledem na aspekt eh, sankcí, které dává komise, nebo eh, pokud komise rozhodne o sankcích, má problémy aplikovat, ale spíš se to týká právě Eh, trhu s veřejnými zakázkami, neboť eh, povaha sankcí je různá. Jde o to zajistit, aby vše fungovalo správným způsobem, ale také jde o to, aby ti, kteří se to týká, byli nasměrováni správným směrem. Jde o strategické aspekty a proto není možné aby eh, se věci ubíraly špatným směrem. Navrhuji, abychom i hned přešli eh, ke druhému kola, kolu a tady jde o směrnici o transférech pro obrané účely. Opět zde máme dva odborníky, hosty a to je pan Thierry Carlier z Francie, který eh, působí je generální tajemníkem pro obranu a národní bezpečnost. A pak zde máme pana Spencera Silverse, který je vedoucí ex, kontrol exportní politiky u Rolls-Royce. Prosím, pane Karlie. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, tady nadnesl takovou bilanci situace ve Francii, abyste věděli, jak my přistupujeme k transferům uvnitř společenství a jak spolupracujeme s komisí a dalšími členskými státy. Jde o to, abychom optimálně využívali veškeré nástroje, které dává směrnice k dispozici. A rovněž jde o to, jak zajistit, aby celé lépe fungovalo ten celý systém lépe fungoval, aby bylo možné transferovat větší objemy. Ve Francii jsme od samého počátku byli toho názoru, že směrnice je v podstatě jedním z těch klíčových aspektů, které mají učinit evropský průmysl v obraném sektoru viditelnějším, také konkurenceschopnějším, protože jde o usnadnění transferu uvnitř Evropské unie, jde o to zoptimalizovat dodavatelský řetězec, který je čím dál tím více mezinárodní povahy. A já jde tedy o to odstraňovat překážky a to jsou překážky, které skutečně průmyslu bránily nebylo možné pokud dodavatel pocházel z jiného členského státu, od něj nakupovat eh, produkty, což samozřejmě také souvisí s rozvojem průmyslové základny v Evropské unii. Tyto aspekty, které se týkají tedy eh, vnitřního trhu, mají být vyřešeny nyní dobrým způsobem. Ve Francii jsme směrnici plně implementovali, to bylo v roce 2012, neboť bylo třeba nejdříve tedy směrnici převést do vnitro státního práva a pak zároveň jsme tento čas využili pro to, abychom systém, kontrolní systém v oblasti ozbrojení eh, eh, zanalizovali, přeskoumali, abychom zjistili, kde jsou ještě nějaké nedostatky, takže jsme jednali paralelně, provedli jsme hluboké reformy celého systému a co se týče válečného materiálu, tak jsme dříve měli systém licencování, schvalování ex ante a další systém ex post. My jsme vše zjednodušili a nyní máme jednotný systém udělování licencí tak aby toto odvětví dostávalo licence zjednodušeným způsobem. Pak jsme udělali asi 10 všeobecných licencí, těch obecných, pro transfer produktů a již několik francouzských firm to využilo, to chci připomenout. Co se týče certifikace, tam šlo hlavně o to, že certifikovaný podnik, certifikovaná firma je místem, kde je možné něco nakoupit, aniž by bylo třeba si po každé eh, jak si obstarávat novou jednotlivou licenci. Co se týče dodávek do zahraničí, tady je možné nakupovat elementy, které patří do dodavatelského řetězce za využití lepší ceny a pak je možné toto bez problému exportovat do certifikovaného podniku. To, co bylo již řečeno, po tom takovém prvním bilancování, musím říci, že to vše bylo poněkud sporné. My víme o problémech, neseme odpovědnost a skutečnost je, že směrnice nám skutečně poskytuje nástroje, které potřebujeme a které jsou silné, ale jejich potenciál se bohužel stále ještě plně nevyužívá z důvodu nedostatečné harmonizace eh, členských států mezi sebou, což souvisí také s tím, že ne všechny členské státy směrnici plně implementovaly nebo ji neimplementovaly stejnou rychlostí před chvílí jsme hovořili o odstraňování hranic a překážek, takže tady myslím, že jsme skutečně pouze ještě v polovině trati. Co jsme tedy učinili my? V první řadě jsme uh, chtěli spolupracovat s členskými státy rámskou, rámcové smlouvy, tedy Franěsko, Itálie, Španělsko, Velká Británie, Švédsko, tak, abychom byli s tou předložit návrhy na kterých bychom pracovali dále s dalšími, s těmi zbývající dva, těmi dvě, 22 zeměmi a komisí. Tato metoda se osvědčila. V roce 2015 jsme uzavřeli první fázi. Komise na to již poukázala. Sela na začátku šlo o to, abychom eh, podpořili eh, používání obecných licencí. My jsme připravili dvě obecné licence pro ozbrojené síly 28 členských států EU a pak pro certifikované podniky, neboť jsme viděli, že certifikované podniky jsou skutečně jeden ze zásadních elementů této směrnice. Pak jsme viděli, že třeba, aby si členské státy mezi sebou nadále vyměňovaly informace, také jde o důvěru mezi sebou, co se týče například harmonizace seznamů, tak abychom viděli, do jaké míry se možnosti využívají a do jaké míry je, využívat možné, je možné je využívat. Takový poslední element, možná vám to bude připadat poněkud příliš technické, eh, pan zástup chce se k tomu si něco podatkne. Experti potřebují systém eh, klasifikace vojenských prostředků, vojenských produktů. A tady je třeba si položit otázku, co se tam eh, speciálně zohledňuje, za to jsou vojenské účely, anebo něco jiného, jiné aspekty. Otázka special designu pro for military use. Od ledna 2015 jsme společně s komisí a ostatními 22 členskými státy propracovávali dále. Komise odvedla dobrou práci při, na této analýze. Došlo k devíti schůzkám, kde jsme viděli, že skutečně se věci hýbají, že to jde ku předu. A v první fázi, musím říct, si, ten výsledek vůbec není špatný, neboť se nám podařilo vytvořit harmonizovaný seznam, který eh, stílí všech 28 členských států. Pak šlo ještě o to spolupracovat s ozbrojenými silami a certifikovanými subjekty. To byl zásadní pokrok. A další věc, které ještě třeba se věnovat společně s ostatními státy, tím mám na mysli těch 22 členských států, jde o to, abychom se podívali ještě na reexporty do třetích států. Harmonizace a zjednodušení samo o sobě pro produkty nestačí. Pouze tedy v oblasti EU je také o to, abychom mohli exportovat do třetích zemí. A v této oblasti panují obrovské rozdíly, co se týče praxe, která je běžná v různých členských státech. To je tedy práce, kterou ní právě provádíme společně s komisí a členskými státy. Máme první návrh, pak půjde o vypracování spolupčná cestamu pro certifikované podniky a ozbrojené síly by měly harmonizovat podmínky pro reexport a pak je zde nápad vytvořit jakýsi jakousi bí, bílou knihu důvěryhodných zemí mimo EU, takový seznam bílý, to by byly ty důvěryhodné země, kam by bylo možné exportovat v rámci obecné licence. A ještě další záležitost je o to, že dále pracujeme na konceptu Special Design for Military Use. E, má se z toho stát metoda, která, kterou bude moci používat i průmysl. A tady jsme měli velice zajímavou výměnu informací se USA, to se týkalo vývozové kontroly takového typu zboží, oni mají podobný přísmluv a nesmíme si nic namlouvat. Přístup USA při reformě systému má také za cíl v konečném důsledku zvýšit konkurenceschopnost jejich průmyslu. Poslední oblast, které se věnujeme, tam jde o to, zvýšit atraktivitu certifikace našich podniků. Naše podniky příliš často mají pocit, a bylo to tady řečeno ze strany komise, že certifikační proces je příliš nákladný a trvá příliš dlouho a že sebou přináší příliš mnoho administrativních překážek, když to porovnají s užitkem, který z toho mají, takže tady je třeba tu věc vylepšit. A na závěr jsme toho názoru, že nástroje, které v sobě obsahují směrnice, jsou dobré, že by mohly odstranit překážky tak, aby se celkově situace zlepšila. Ovšem jedna věc tam stále ještě chybí a to je plná harmonizace mezi členskými státy a lepší využívání těchto nástrojů. Vidíte tedy, že došlo k mnoho, k velkému pokroku během posledních dvou let uvnitř Evropy ale abychom dosáhli našeho konečného cíle, tak před námi ještě máme jistý kus práce a věřím, že až se nám podaří za tuto věc dokončit, tak ta směrnice sebou přinese skutečně velký učitek pro vnitro evropské transfery. Věříme, že Rada Černová, která se týká obrany v také komise, umožní poukázat na pozitivní aspekty této směrnice. Děkuji. Předseda, děkuji mnohokrát. Já bych vlastně rád podotkl, že si nyní vyslechneme řečníka, který možná i částečně odpoví na to, co jste právě řekl. Vy jste hovořil o tak, e, takovou spíš nepříliš velkou akceptanci ze strany podniku, ale Rolls-Royce je velký podnik a možná bude ta reakce e, trochu jiná nebo zajímavá a já tady nyní dávám slovo panu Spencerovi Schildersery z Rolls-Royce, prosím. Děkuji, dobré odpoledne. Já zde zastupuji e, Aerospace Defense and Defense Industries Association of Europe, takže mé komentáře se nebudou týkat pouze Rolls-Royce. Rád bych se zaměřil na čtyři oblasti. Eh, prozatímní implementace, slabiny, pozitivní vývoj a co lze zlepšit. Nejprve tedy prozatímní implementace. Myslím si, že můžeme říci, že pokrok je pomalý, eh, proto je celá řada důvodů. Předtím, než tato směrnice vznikla, členské státy řešily všechny transfery případ od případu a vydávali individuální licence pro individuální transfery. Nepoužívali žádné jiné možnosti licencování, například globální a generalizované licence, které by umožňovaly více četné transfery a každý proces prostě řešili eh, jednotlivě. A proto jim trvalo, než se naučili pracovat s globálními a obecnými licencemi, než se jak se přizpůsobili tomuto novému způsobu práce. Nedostatek informací na národní úrovni je také důležitým faktorem, proč eh, trvalo tak dlouho, než se ty výhody začaly přenášet do praxe. Většina eh, členských států vydávala legislativu, ale jen málo z nich eh, vydávalo konkrétní pokyny a diskutovalo s průmyslem. Program certifikovaných společností je asi to nejinovativnější v této směrnici. Je to v podstatě takový nástroj pro tvorbu důvěryhodnosti, protože ty členské státy, které používaly reexportní ustanovení jako předpoklad pro transfery, chtěly mít i záruky, že eh, firmy, které dostávají vybavení od nich podle nějaké generální licence, budou mít nějaký systém, který mu umožní řídit se takovými to ustanoveními. Před tou směrnicí pouze málo členských států se snažilo řešit eh, pokyny pro plnění pravidel eh, jednotlivých firm, což umožňovalo dosáhnout statutu certifikované firmy. Proto mnoho členských států muselo vyvinout detailní certifikační procedury, což také trvalo velmi dlouho. Nakonec v této eh, části můžeme říci, že největší překážka v průběhu životnosti směrnice je ten všeobecný nedostatek viditelnosti ohledně generálních transferových licencí, které jsou k dispozici v některých jiných členských státech. Zavádění všeobecných Eh, ustanovení o transferech v dokumentech komise eh, sice usnadnilo procesy, nicméně eh, členským státům to situaci moc neumožnilo. Licence, které byly vydány, se hodně liší, co se týká pokrytí a podmínek užití, což je další omezující faktor při užívání těchto licencí. A pozor, tam jsem se chtěl vrátit, nejít dál. No nic, slabiny rád bych zdůraznil eh, čtyři oblasti, které jsme identifikovali. Za prvé, transfery uvnitř EU jsou velice důležité, ale z hlediska průmyslu je potřeba zaměřit se také na oblasti mimo naše hranice a musíme revidovat transferové režimy a jejich dopad v rámci širšího mezinárodního kontextu. Proto eh, kontrolní transferový systém musí být zvažován společně s exportním kontrolním systémem naším a tím, který mají naši velcí partneři. Myslíme si, že členské státy by měly spolupracovat co nejúžeji s komisí a parlamentem, aby zajistili, že v rámci jejich konkrétních oblastí kompetencí budou eh, reformy této směrnice a exportního kontrolního systému zajistí robustní systém, který plně zohlední mezinárodní závazky a povinnosti a Eh, bude umožňovat inteligentní zprávu s přihlednutím k rizikům a efektivitě. Dále děláme si starosti o to, že některé členské státy stále uvalují sankce na reexport. zejména co se týká náhradních dílů a, in, a dílů určených pro inkorporaci, pro zabudování do jiných dílů. Dále eh, certifikace. Eh, zde máme pocit, že přísnost toho hodnoticího procesu se liší jeden členský stát od druhého. Zatím nebyly vydány žádné skutečné pobídky k tomu, aby nějaká firma dosáhla certifikace, pakliže neví, jaké všeobecné licence tím získá. Eh, přičemž tedy ty se týkají jiných členských států, kde jsou jejich dodávky, kde jsou jejich suroviny. Pakliže Dodávky nejsou zpomalovány procesem získávání globálních a obecních licencí, pak není nutné zvažovat otázky jiných možností certifikace. No a nakonec, firmy, zejména ty, které mají sídlo ve více než jednom členském státě, často se setkávají s různými implementacemi eh, na národní úrovni, co to je transfer anebo exportní licence. A e, to je kvůli tomu, že neexistuje konsenzus, co znamená formulace zvláště navrželo, navrženo pro vojenské užívání. A k tomu se dostanu za chviličku. Co se týká pozitivního vývoje, tato směrnice jednoznačně dotlačila členské státy k, totu, k tomu, aby se odpoutali o závislosti na individuálních licencích a autorizovali tra- transfery uvnitř EU. Globální licence snižují eh, administrativní zátěž na průmysl a umožňuje to licenčním orgánům eh, přerozdělit prostředky, které mají. Zavedení e, obecných a globálních licencí rovněž vede členské státy k tomu, jak kolektivně, tak jednotlivě, aby přemýšleli o tom, co to jsou e, citlivé a necitlivé položky v obraném sektoru. A nakonec je potřeba přemýšlet o tom, jakým způsobem by se tento dvojí e, licenční režim měl spravovat z hlediska transferu. Tato certifikační, tyto certifikační možnosti zdůrazňují funkci v oblasti údržby vojenského materiálu. Jedině tím, že budeme podporovat efektivní partnerství a dialog s průmyslem, mohou vlády zajistit to, že kontroly budou vhodné, implementovatelné a pochopitelné. Nakonec mi dovolte vyjádřit se k několika věcem, které by se mohly vylepšit. Průmysl je přesvědčen, že transfery v rámci EU by neměly být předmětem mm, ustanovení o licencování, které jsou nevýhodnější než eh, takové licence, které eh, uvaluje, uvalují USA na vývoz eh, položek do EU. Komise a členské státy musí zajistit, že evropský průmysl nebude znevýhodněn v rámci reformního procesu pro export v USA. Za druhé, apelujeme na členské státy, aby si vyvinuli společnou interpretaci pojmu specially design, tedy zvláštně navrženo, speciálně navrženo. Je potřeba, aby eh, společný seznam vojenských položek byl přílohou této směrnice. Zatím členské státy si vyvinuly vlastní definice, což eh, v minulosti vlastně nezahrlo, nezahrnovalo ani, polož, ani ten pojem eh, zvláštně navrženo special design. A eh, zatím v podstatě není možné transferovat a exportovat zboží zároveň. To znamená, je zde diskrepance mezi definicemi a je potřeba, aby členské státy co nejrychleji pracovaly na společné definici tohoto pojmu, i v rámci mezinárodního exportního režimu. A pokud toto nebude možné, členské státy by měly vyvinout alespoň společnou definici v EU, která bude alespoň kompatibilní s tou americkou. Dále podporujeme eh, harmonizovaný přístup k eh, všeobecným transferovým licencím, měly by sledovat stejný formát, včetně zboží, pokrytí a podmínek použití je potřeba identifikovat jednotlivé komponenty zboží a těm méně citlivým umožnit volný pohyb v EU tak, aby je mohly používat ozbrojené složky všech států EU a certifikované společnosti. Rovněž je potřeba zrušit jakákoliv omezení na reexport integrovaných komponentů ani na následné náhradní díly exportované certifikovanými firmami. A nakonec když jsem už zmínil ty certifikované firmy, jsme pevně přesvědčeni, že program certifikovaných společností v současné podobě nefunguje. Ten program podle nás potřebuje zásadní reformu a měl by ustoupit jaksi méně těžkopádnému, a, ale harmonizovanějšímu programu e, společných požadavků pro všechny firmy a nejen pro, jak si tomu, čemu se říká systems integrators, to znamená jakési firmy, které budují kompletní systémy z jejich komponentů. Jsme přesvědčeni, že společnosti činné na poli obraných technologií by měly být míti e, programy plnění pokynu, takzvané compliance programs, které budou odpovídat jejich portfoliu činnosti a velikosti. Děkuji vám. Eh, Děkuji mnohokrát panu Šulvesovi. Myslím si, že jsme všichni Eh, děkuji vám za váš velice dobrý projekt, který byl velmi konkrétní. Děkuji mnohokrát, že jste se takto vyjádřil za celou Evropské združení obraného průmyslu. A nyní dávám slovo paní Gal Pelc, která jistě si poznamenala mnoho věcí z projevů obou odborníků a ráda k ní něco podotkne. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat členům našeho panelu za skutečně zajímavá a jasná vystoupení. Já jsem pozorně poslouchala a poznala jsem si všechny jejich obavy a požadavky. Když jsme přijímali směrnici o transferech, chtěli jsme optimalizovat dodavatelský řetězec. Tím, že jsme se pokusili řešit byrokratickou administrativní zátěž, omezit administrativní zátěž, a chtěli jsme vytvořit rovné podmínky pro všechny členské státy. Bez ohledu na jejich velikost a zeměpisné umístění. A to je určitý prostředek, který směřuje k jistému cíli. Je to velice významný nástroj. Ale musíme být schopní a ochotní tento nástroj využívat. A jak už jsme slyšeli od našich řečníků, jsou zde oblasti, kde musíme vyjasnit, jak tento nástroj využít co nejlépe. A máme tady celkem hodně prostoru pro vylepšení v řadě oblastí. A chci také zdůraznit, nakolik důležitá je certifikace a certifikované podniky. Není náhoda, že podnik se rozmyslí dvakrát, než projde celý certifikační proces, jak jsme slyšeli. Výhody nevždy jednoznačně převažují ty komplikace, eh, které s tím souvisí. Musíme tedy vyjasnit celý ten proces certifikace. Naše zdroje jsou omezené vzhledem eh, k finančním omezením, která zřejmě budou trvat i do budoucna. A investice do výzkumu a vývoje nejenom přímo, by mohly být užitečné. Nejenom přímo v obraném sektoru, ale i nepřímo v každodenním životě. A aby k tomu došlo, musíme některé věci vyjasnit, jak už tady bylo řečeno. Jde o citlivé a necitlivé produkty. To je jedna z oblastí, kde musíme jasně rozlišovat mezi oběma skupinami. A jako poslankyně tohoto parlamentu skutečně mohu říct, že by stálo za to, aby všech 28 členských států tuto směrnici implementovalo. Ale mezi členskými státy jsou obrovské rozdíly, pokud je o implementaci této směrnice. Ten problém musíme řešit. Ale neustále nesmíme ztrácet ze zřetele jednu věc vzhledem k tomu, že se vynakládá tolik peněz, evropský obranný průmysl nemůže být v nevýhodě v porovnání s Amerikou. Jeden z našich řečníků mluvil o významu definic. To spadá pod naše pravomoci. My máme povinnost najít tu správnou definici a správnou roli. Já chci ještě jednou poděkovat našim řečníkům. Chci to využít jako munici při práci na další zprávě. Děkuji. Mnohokrát děkuji. András Šváb. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě nemám tolik odborných znalostí jako předřečníci, ale přesto chci něco říct k jako oběma posledním přednáškám. Z mého pohledu chci položit takovou otázku. A to proto, protože samozřejmě zástupce finského ministra obravy právem poukázal na to, že nemůžeme pouze jednoduše zdůraznit, že je tady přílišný důraz na národní zájmy a že to nakonec překážkou pro vnitřní trh. Ale poslední přednáška zástupce MAST myslím, jasně ukázala, že tady máme co dočinění s národními překážkami v této oblasti, které se neopírají výhradně o nějaké politické, o nějaký jasný politický záměr, ale spíše často souvisí s tradicí v jistých členských státech, která prostě sebou přináší jisté potíže. Tady mám na mysli zejména mou vlastní zemi, která má obrovské potíže s tím vůbec vyvážet vojenské produkty. A jisté podniky v Německu s tím mají obrovské problémy, i když jsou účast, účastní na vnitřním trhu a mnoho výhod, které tady vyjmenoval francouzský zástupce, vlastně pro ně jsou zrelativizovány. Protože pokud z Německa se musí například dodávat jednotlivé díly, protože Němci musí pro každé další použití takovéhoto jednotlivého dílu v třetí zemi mít schváleno, čím vlastně ta spolupráce na vnitřním trhu se čím dál tím více stěžuje. A proto se ptám zástupce Francie a dalšího toho posledního řečníka, který je zástupcem průmyslu, na tuto věc. Podle vás, jaké překážky existují Eh, jakými překážkami by se měla přednostně zabývat evropská politika, tak, aby tento průmysl, který byl dříve velmi národně orientován, mohl skutečně srůstat, celoevropsky srůstat, abychom v EU měli tu synergii, ty efekty, které si přejeme. Děkuji. Já opět dám slovo našim panelistům, protože to byly specifické otázky, které byly položeny. A e, využívám toho, abych také připojil jednu otázku ze své strany, protože tady je určitý e, dialog mezi e, panem Šilvecem, který chce tedy jasně interpretovat koncept special design a pak panem Carvierem z Francie, který také hovořil velmi o, o tom, jak, vypadá, jak, jak to tedy vypadá ve Francii a já se tedy ptám, tento special design ve Francii speciální designování je to v souladu s koncepcemi v různých dalších zemích EU? Můžete nám to nějak rozvést? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ano, já se teď tak trochu vrátím k těm různým bodům. Skutečně si myslím, že co se týče uvádění směrnice, ano, tedy ty nástroje jsou, ale nejsou využívány harmonizovaným způsobem členskými státy. To naprosto sdílíme, toto konstatování, ale jak vidíte, my se snažíme pracovat, aby se tady prostě postoupilo v, té, v této oblasti. Snažíme se definovat společné seznamy, zařízení, společné seznamy zemí, do kterých můžeme exportovat. Toto vše vlastně by skutečně mohlo jaksi oživit ty nástroje, které jsou již nadedefinovány v té směrnici. Mám tím na se ano, ty společné seznamy, to jsou skutečně nástroje, které je možné aplikovat. A e, dokonce si myslím, že e, se nám podařilo během posledního roku e, pokročit velmi v, té, v tomto směru. Co se týče té otázky, která se týká těch překážek, kterým by se měla věnovat politika, abychom měli skutečný evropský trh s obranými produkty. Tady bych řekl, že skutečně si myslím, že v oblasti průmyslové konsolidace potřebujeme využívání nástrojů pro licence, pro vývozy. Tady jsou jisté příklady toho, že například určité průmyslové skupiny se dokážou konsolidovat mezi například Francií a Německem. Tady máme mezi Kraus tady kooperaci mezi dvěma subjekty. A je to samozřejmě velmi podporováno německým a francouzským státem. A tady vidíme, jak by to tedy pak mohlo eh, se přetvořit právě v novou politiku, co se týče obraných produktů. Dále například je to průmysl, který se týká raket mezi Francií a Velkou Británií. To rovněž probíhá, tady spolupracujeme s britskými kolegy, abychom mohli nadefinovat harmonizované licence společného zařízení. A to je také taková dodatečné využívání toho, co nám vlastně dovoluje směrnice. Pak tady máme ty individuální licence, souhodné licence, a pak ty tzv. obecné licence, to je také nástroj, který je velmi dobře využíván právě v Německu a který skutečně dovoluje nadefinovat celý ten celek zboží, které může být reexportováno, vyměněno buď v rámci e, programů pro spolupráci mezi různými evropskými státy, anebo v rámci průmyslové konsolidace mezi evropskými aktéry, což je tedy také nástroj, na který bychom neměli zapomínat. A co se týče té poslední otázky, která se týká toho special designu, ano, jistě, právě je to tak, jak se říkal, pane předsedo, ano, my pracujeme na kon- evropské koncepci tohoto special designu. A bylo to tedy na základě iniciativy našich německých kolegů, kdy jsme začali pracovat na metodě, která by mohla být zavedena jednoduchým způsobem našimi průmyslovými podniky. Je to velmi blízké tomu konceptu, který vyvinuli Spojené státy. To pan Šilvestr o tom hovořil. Já si myslím, že e, my jsme tedy hovořili z USA, měli bychom tedy možná se tedy podívat na to, zda můžeme nějaký straně sladit ty dvě koncepce, protože tady máme skutečně na jednu stranu evropskou a na druhou stranu americkou koncepci a dále bychom mohli porovnat ty naše obě dvě koncepce. To využití bude pravděpodobně podobné. Samozřejmě, že to nejsou shodné seznamy eh, vojenského materiálu. Tam jistě budou jistě odchylky mezi námi a Američany, eh, ale já můžu pouze říci, že to je vhodné a že evropský průmysl to bude jistě moci použít harmonizovaným způsobem. Děkuji. Já si myslím, že mezi námi nejsou žádné velké rozdíly, pokud je o to, kde jsme podle nás začali, z čeho jsme vyšli a kam se chceme dostat. Takže tím jsem si celkem jistý. Já bych možná také začal tím, že se podívám na překážky. A je celkem zřejmé, jak právě říkal francouzský kolega, že když se podíváte na konsolidaci průmyslu v Evropě a začnete rozdělovat určité sektory podle podniků, podle velikosti podniků v jednotlivých členských státech, je třeba zajistit, že budeme mít licenční nástroje, které umožní takovou spolupráci zcela bezchybně, plynule, takže to vypadá, nebo vypadalo by to, že ten podnik působí v jednom členském státě. Protože jinak vznikají překážky konsolidace, které jsme si nepřáli. Takže ano, já myslím, že oni nad těmito věcmi skutečně přemýšlejí. A příklad je MBDA, spolupráce mezi Francií a Británií. A rád slyším, co si myslíte o tom speciálním designu a také eh, rád slyším, co dělají členské státy, jak se zlepšuje implementace, jak se zabýváme citlivými a necitlivými eh, položkami a já myslím, že v posledních letech se věnují celé řadě věcí. Co se týče procesu certifikace, jestli mohu, Bude zajímavé, jak se ty diskuze budou vyvíjet a bude zajímavé úzce se všemi spolupracovat, abychom přišli s něčím, co bude uspokojivé pro všechny. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Eh, jsem rád, že mohu konstatovat, že dialog existuje a že je plodný mezi různými partnery, mezi různými eh, stranami toho řetězce. Eh, a nyní se dostáváme třetí části našeho hearingu, které se týká obrany. A já dávám slovo někomu, kdo se již dlouhodobu zajímá o evropský rozměr této oblasti, protože paní Taža Jakola je z Evropské agentury pro obranu a je zástupkyní Unie pro inovací a e, šéfkou oddělení pro strategie v nejširším smyslu. A my tedy se těšíme na její přednášku a myslím si, že to bude takové dobré shrnutí toho, co jsme si doposud vyslechli, a totiž jaké dopady mají zákony, má legislativa, právní úprava na trh s obranými produkty v Evropské unii. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedlo. Především chci poděkovat za pozvání, abych mohla vystoupit na tomto zasedání. Na úvod bych připomněla eh, zjevnou věc. Proč potřebujeme transparentní a méně roztříštěný evropský trh s obranným vybavením? Jak víme, Obrana nemůže být důvěryhodná bez zdravého a aktuálního, aktuální základny. A to nemůže fungovat bez takového trhu. A tento trh má různé dimenze. Zmínila bych tři. Za prvé právní dimenzi. To znamená ty dvě směrnice, které regulují vnitřní trh. O tom se mluví právě dnes. Za druhé je tady politická dimenze tohoto trhu s obraným vybavením. A musíme pochopit a uznat, že zakázky na obranné eh, vybavení nejsou jenom komerční dohodou, ale často mají strategické a politické dopady pro členské státy. Dále zabezpečení dodávek a informací jsou v tomto ohledu důležité. A proto zakázky v této oblasti nejsou jenom o tom, co kupujete, ale také od koho. Za třetí, v neposlední řadě, operační rozměr, operační dimenze. Tyto věci zajišťují bezpečnost Evropy a občanů Evropy. A to je samozřejmě zásadní, když mluvíme o zadávání zakázek na tomto trhu. V programu máme jako název mého vystoupení dopad vnitřního trhu, nebo pravidel vnitřního trhu, na e, obrané schopnosti. To znamená, že jde o implementaci a využití směrnic. Zajména e, směrnice o transferech a o zadávání veřejných zakázek. Já bych řekla z jednu věc. Komise nese odpovědnost za to, aby zajistila úplnou a důkladnou implementaci obou směrnic, aby také posoudila jejich fungování a dopad. Jak jsme slyšeli, na příslušných zprávách se teď pracuje a v roce 2016 budou předloženy tomuto parlamentu. A my samozřejmě budeme ta zjištění sledovat. Já se zaměřím na pár otázek, kde máme určité otázky, stejně jako členské státy. Pokud je o směrnici o zadávání veřejných zakázek, experti v členských státech eh, nám odhalili určité věci. Za prvé, počty zakázek, které spadají pod směrnici. Ty nízké počty jsou důsledkem buď transpozice směrnice, pozdní transpozice, anebo nízký, nebo nízkých eh, rozpočtů na obranu bylo dobré slyšet, že komise říká, že nastal pokrok. A my to samozřejmě musíme sledovat dlouhodobě, abychom viděli, jak se ta implementace bude vyvíjet. Za druhé, výzvy, které představují určitá ustanovení. Konkrétně ustanovení o subdodavatelích představují výzvy jak pro zadavatele, tak pro průmysl. Zdá se, že tato ustanovení jsou překážkou zamýšleného účelu, neboli usnadnění přístupu na národní trh, zejména pro malé a střední podniky. Komise to posuzuje například prostřednictvím poradní skupiny Komise pro přístup na trh pro malé a střední podniky v oblasti obrany a bezpečnosti a my působíme jako pozorovatele. Za třetí, přeshraniční smlouvy. Tady je potřeba další analýza, abychom pochopili, jaké jsou důvody. A v tomto ohledu očekáváme také zprávu komise. Očekáváme, že to více osvětlí. A za čtvrté, jak už říkal pan profesor, možná je trošku předčasné vidět z toho nějaké dalekosáhlé závěry, protože obecně trvá pět až deset let, než se směrnice začne plně uplatňovat. V tomto kontextu EDA také provedla předběžné vyhodnocení dopadu směrnice o zadávání veřejných zakázek v obrané spolupráci a hlavní výsledek tohoto předběžného hodnocení jsme projednali s členskými státy. Zdá se, že tady nejsou žádné překážky, které by vyplývaly ze směrnice. Pokud členské státy nebudou spolupracovat nebo nespolupracují, může to mít několik důvodů ale ta směrnice nebude tím jediným. Pár slov o budoucnosti. Jak už jsem říkala, hlavním účelem této směrnice o veřejných zakázkách je zajistit platformy, systémy pro obranu, které musí zajistit bezpečnost Evropy a evropských občanů. A proto, když zohledníme nedávné změny v bezpečnostním prostředí a tragické události z Bruselu a Paříže, možná je nutné posoudit, zda právní nástroj přijatý v roce 2009 za zcela jiné bezpečnostní situace stále ještě poskytuje nezbytné a dostatečně flexibilní nástroje pro dnešní měnící se svět. A kromě toho dlouhodobě a vzhledem k potenciálním vylepšením, ta nová tzv. klasická směrnice a směrnice o službách, o síťových službách může být inspirací, zejména pokud jde o informaci o praktické implementaci abychom vylepšili fungování i v této oblasti. A krátce ještě druhý klíčový prvek toho balíčku z roku 2009, což je směrnice o transferech. Národní implementace směrnice o transferech ve většině případů nespadá pod EDA nebo Ministerstva obrany ale další národní ministerstva, například ministerstva hospodářství nebo zahraničí. Tím se omezuje úloha, kterou může hrát EDA a jednotliví aktéři v rámci EDA. Nicméně je tady jasná vazba mezi bezpečností nebo zabezpečením dodávek a touto směrnicí. Lepší přeshraniční eh, oběh tohoto zboží posílení konkurenceschopnosti může mít velký pozitivní dopad na zabezpečení dodávek v Evropě. Ustaní se tím také a podpoří se přeshraniční smlouvy a proto lepší implementace směrnice o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Z těchto důvodů a vzhledem k tomu, jak se snažíme podpořit zabezpečení dodávek, EDA pozorně sleduje vývoj na úrovni Evropy i komise. práce čin, o, o práci komise a o zjištění komise už se dnes mluvilo. Já myslím, že k tomu nemusím nic dodávat, nemusím to opakovat. Je zřejmé, že mezi členskými státy jsou rozdíly, pokud jde o implementaci e, transferové směrnice, také proto zatím nebyl naplněn plný potenciál. A důležité nástroje, jako jsou ty obecné licence na transfery, nejsou dostatečně využívány členské státy napojují tyto licence na různé podmínky. Komise chce podpořit úplnou implementaci a to nám pomůže analyzovat a řešit tyto problémy. EDA se domnívá, že je velice pozitivní, že komise zahájila konzultaci s členskými státy a chce zavést jednotný přístup pro národní implementaci směrnice zvlášť pokud je o ty obecné licence na transfery. A jak už jsem říkala, dalším milníkem, klíčovým milníkem bude zpráva o implementaci, kterou připravuje Evropská komise. EDA je samozřejmě připravena podpořit jak komisi, tak členské státy v této oblasti s přihlédnutím k jednotlivým rolím a odpovědnostem. Děkuji, pane předsedo. Tolik krátce na úvod na toto téma. Merci, madame. Děkuji mnohokrát. Byla jste stručná, hovořila jste rychle, myslím si, že jsme všichni pochopili to, o co vám šlo, vaše poselství. Já tady navrhuji paní Galpelt, aby tedy zareagovala, aby možná také současně eh, jak si se s námi podělila o své všeobecné závěry, protože jsme dospěli ke konci našeho hearingu a proto si myslím, že by bylo možná vhodné, kdybyste to nám nějakým způsobem schnula a uzavřela. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, ještě jednou bych ráda poděkovala naší poslední panelistce. Je fakt, že veřejné zakázky v oblasti obrany, to je oblast, kde je potřeba mít naprosto jasnou regulaci. To je velice důležité, mít jasná pravidla a je potřeba také zajistit rovné podmínky pro všechny zúčastněné. Než přejdu ke svým závěrečným poznámkám, dovolte mi jednu otázku. Tato směrnice obsahuje také konkrétní opatření pro, veřejné, pro orgány veřejných zakázek což umožňuje členským státům tato pravidla aplikovat i v případě združených veřejných zakázek. Já jsem si vždy myslela, že to je velice důležité v té směrnici, protože by to platilo pro případ EDA. Eh, e Já souhlasím s tím, že členské státy by měly dělat vše, co je v jejich silách, aby co nejlépe využívali množstevní slevy a podobně. A že je potřeba, abychom my všichni využívali naši združenou, společnou kupní sílu. Nicméně mám, to otá- mám tu otázku. V posledních letech objevil se nějaký e, precedens takovýchto združených veřejných zakázek? To bych ráda věděla, než e, přejdu ke svému závěru. Euh, vous avez posé une question. Položila jste otázku a kdo by rád tady odpověděl, kdo by, byste se ráda vyslechla odpověď a um, paní možná komise. Vím, že paní Šiman musela odejít, protože má jiné povinnosti, ale možná někdo jiný by si přál na jejím místě zareagovat. A pokud ano, ptám se tedy, je tedy někdo schopen zareagovat na otázku, kterou položila paní Galpelt? Děkuji. Já jsem Amdula Stančekas, eh, šéf oddělení zodpovědný za veřejné zakázky v oblasti obrany. Máme určité příklady, nejsou úplně jasné, ale ty příklady tu jsou. Například vybavení kupované zároveň v několika členských státech, ale pravda je, že to eh, je pár izolovaných příkladů, ale zatím to hodnocení není hotové, My se snažíme sbírat data. Je pravda, že združené nákupy jsou izolované, nemáme zatím příliš mnoho příkladů toho společného užití té směrnice. V ní je jedna výjimka, která umožňuje členským státům vyvíjet různé produkty v oblasti obrany, takže Tady, dejme tomu, pár příkladů je. To už eh, vzniklo před několika lety, ale náš dojem rozhodně je, že tato směrnice je v podstatě neutrální. Zatím nezaznamenáváme velký dopad této směrnice na tuto oblast. Děkuji. Děkuji. Skutečně bych chtěl velmi poděkovat našim pěti odborníkům kteří přišli z různých eh, koutů Evropy, aby ne pohovořili o tomto tématu. Byl by jeden eh, nebo či dva mezi vámi, kteří by rádi ještě něco podotkli v několika vteřinách. Pokud ano, rád vám dám slovo, ale pokud eh, tomu tak není, tak to není problém. Pokud tedy někdo z vás by si přát ještě něco podotknout, něco nutného, co by rád řekl, Nyní na konci této diskuse já ráda udělím slovo, stačí, když mi dáte signál, zase, že si přejete něco říci. Hmm, zdá se, že ne. Jste naprosto disciplinovaní, nikdo nic dalšího říci nechce, takže mi dovolte, abych vám ještě jednou poděkoval. Já nyní tady nebudu vyvozovat nějaké velké závěry, pouze tady nadnesu několik úvah, tak trochu uh, všeobecnější povahy. Eh, vidíme, že vnitřní trh a eh, jeho požadavky, co se týče obrany, a požadavky obrany, to nejsou dvě věci, které by, možn, by bylo možné sladit příliš jednoduchým způsobem, propojit. Ovšem všichni jsme přesvědčeni o tom, že je nutné, abychom šli tímto směrem a že prostě Nedá se říct, že by tady byla nějaká naprostá neslušitelnost. Jsou tady překážky, potíže, ale nedá se říct, že by tady byla nějaká nepřekonatelná nekompatibilita. Tedy jsme uprostřed určitého procesu, který jsme na určité cestě jistým směrem. A někdy se říká, že cesta je důležitější ještě než vlastně ten cíl. A rád bych řekl, že nemám rád jednu věc, když tady hovoříme o vnitřním trhu, že i když se hovoří o dokončení vnitřního trhu. Já jsem trochu přesvědčen o tom, že vnitřní trh prostě nikdy nebude dokončen. Uh, Protože o to, o co jde, to jde, abychom pokračovali, pokračovali na té cestě směrem k vnitřnímu trhu. Takže já nerad hovořím, nebo nerad slýchám, když se hovoří o dokončení vnitřního trhu. My bychom měli tady, tady máme určitý takový další příklad toho, že to je taková určitá stezka, stezka po, horská stezka, po které my tady stoupáme k proto, aby vnitřní trh fungoval čím dál tím lépe. Samozřejmě obrana je obrovský segment. A tady je třeba také pokročit. A zase po té horské stezce. A myslím si, že během tohoto slyšení jsme byli konfrontováni se skutečností, že skutečně ne vše šlo tak rychle a tak kom- kompletně, jak jsme možná očekávali. To pak vidíme v hodnotící zprávě komise, která bude předložena v příštích týdnech, ale pokročujeme. Ten pokrok, který je. A Eh, chci říci, že je tady nutnost toho, abychom měli určité, určité opatření. Jsme v sektoru, který samozřejmě, jak jsem mi říkal, není jednoduše možné sladit s vnitřním trhem. Musíme ale tady prostě odpovědající opatření zavést. Je třeba, abychom byli vědni duchu vnitřního trhu, pokud nemůžeme být vždy věrni tomu písmu, tomu těch pravidel, kteří organizují vnitřní trh. No a co se týče tedy eh, těch bezpečnostních otázek, zde se vždy poukazuje na něco, co je velmi relevantní pro členské státy. Jistě obrana na tu nemůžeme pohlížet pouze z historického hlediska, ale také z geografického hlediska velice zásadní. A je důležité, abychom eh, obranu posuzovali i z hlediska velikosti konkrétní členské země. Některé země mají prostě velkou tradici, co se týče zbrojního průmyslu, velice starou, silnou, ale není tomu tak všude. A proto je třeba, abychom se navzájem přibližovali. Geografické role tady hrají jistě určitou roli. Což je třeba vždy zohlednit a zapojit do našich úvah. Protože samozřejmě obrana je výsostným úkolem té či oné země a nyní Máme dojem, že ten úkol je těžký, ale není nemožný. Obraná koncepce se netýká pouze vnější, ale také vnitřní obrany, právě obrany před terorismem, před těmi strašnými útoky, ke kterým došlo v našich velkých městech a v neposlední řadě i zde, v naší bezprostřední blízkosti. A pokud tedy se věnujeme otázkám vnitřní obrany, tak eh, opětovně je tady důležitá otázka spolupráce, neboť máme společného nepřítele. A nejen to, on je náš společný a volně se pohybuje um, uvnitř našich hranic. Jde o přizpůsobit se, jde o to, abychom měli reakci, která bude flexibilní. Tímto směrem bychom měli upínat naše úsilí, zvážit si, co je skutečně důležité a jak to souvisí s trhem. Což se samozřejmě také týká i licencí. Tedy na závěr, toto téma je rozhodně důležité, ale vyžádá si ještě více času musíme zavést eh, odpovídající přizpůsobení a jistě komise na tom bude trvat a samozřejmě i parlament. Na jedné straně tedy čas a na druhé straně jde o to, abychom pokryli všechny zásadní aspekty. A Na závěr chci říci, že děkuji mnohokrát všem, kteří se zúčastnili našich, eh, našeho dnešního slyšení, které se týkalo obraných produktů. Paní Galpelt, jste, přejete si ještě něco podotknout na závěr? A možná ještě poděkovat našim panelistům, A ještě připomínám, že v 17 hodin se budeme věnovat tématu Schengenu. Prosím, paní Galpec, krátce se vyjádřete a já potom ohlásím přestávku až do 17. hodiny. Děkuji, pane předsedo. Vy jste to všechno v podstatě výborně vystihl všechny ty hlavní věci, které vyplývají z tohoto slyšení. Já bych to určitě nedokázala říct lépe než vy. A proto už toho nemusím moc dodat, kromě toho, že chci poděkovat našim panelistům, našim pozvaným řečníkům za důležité příspěvky, důležité otázky a návrhy. A nechci se opakovat, protože po jednotlivých eh, částech už jsem mluvila. Možná, že jenom pár obecných poznámek na závěr, když dovolíte. Za prvé, já myslím, že se dá říct, že jsme udělali správné kroky správným směrem. Nicméně mezi jednotlivými členskými státy jsou velké rozdíly, pokud je o to, jak daleko zašly Měli bychom se tady pokusit harmonizovat rychlost, kterou postupujeme ku předu. A za druhé, vývoj na evropském obraném trhu Musíme dál analyzovat naše eh, kapacity v oblasti obrany a bezpečnosti a až po takovéto analýze bychom měli předkládat nové návrhy na reformu pravidel. Nesmíme se unáhlit. Nesmíme regulovat příliš. Je to skutečně nesmírně jedinečný trh. Obraný trh se vždy vyznačoval roztříštěností. Historicky to vždy tak bylo. Komise přijala opatření na eh, omezení této fragmentace – ale jak správně říká pan předseda, ještě nás čeká hodně dlouhá cesta, než budeme moct říct, že máme integrovaný evropský obraný trh. A ráda bych zdůraznila několik oblastí nebo bodů, které nespadají pod směrnici. Jsou to jednotlivé smlouvy, programy spolupráce, a také konkrétní výjimky, které mohou narušovat eh, hospodářskou soutěž na vnitřním trhu. Měli bychom se proto opravdu hodně zamyslet nad tím, co s tím uděláme do budoucna. Není to součástí evropského obraného trhu a opravdu nutně potřebujeme změny. Jsem si plně vědoma toho, že věci jsou tak, jak jsou A je tady jenom omezený manévrovací prostor. Mluví se o změnách v obraném sektoru, má to spoustu důvodů. Některé jsou více opodstatněné než jiné a vidíme také, že evropské vlády v členských státech by chtěly dát přednost svému vlastnímu obranému sektoru a to co nejvíc. Členským státům se prostě nechce vstupovat do této vzájemné závislosti a proto nevyužívají co nejvíc příležitosti a synergie. A právě proto bychom měli být ambicioznější, co se týče kroků, které budeme podnikat včetně Evropské obrané agentury, ta by také mohla být ambicioznější. Úspory z rozsahu, tady jsou velké příležitosti. Inovativní nástroje pro veřejné zakázky, ty máme také k dispozici. Takže to v podstatě nemá konce, ty nástroje, kterých můžeme využívat. Ale, jak už jsem říkala, musíme řádně analyzovat evropský trh a příležitosti, které nám přináší. Takže ještě jednou děkuji. Děkuji našim řečníkům. Slyšeli jsme spoustu námětů k zamyšlení a musíme je teď všichni strávit. Bien, euh, il doit être 17h, 17h01, donc euh, nous sommes à l'heure. Pour... Euh, tak máme 17.01, to znamená, že začínáme přesně na čas druhou částí našeho dnešního odpoledního zasedání, která je minimálně stejně důležitá jako ta část první. Výbor IMCO zadal studii kdy chceme měřit náklady neexistence šengenského prostoru. Eh, no, já vím, že mnoho z nás je frustrováno těmi znovu zavedenými eh, hraničními kontrolami na určitých hraničních přechodech uvnitř EU. A celá řada lidí se ptá, a spochybňuje vůbec evropský konstrukt a v celém Evropském parlamentu probíhá přesně na toto téma debata. My jsme výbor IMCO. To znamená, že se zcela legitimně můžeme ptát, jaký tedy přesně by ten dopad takovéhoto opatření byl na vnitřní trh. Tedy byl by negativní samozřejmě, ale jak moc? Výbor Libe rovněž zadal studii na eh, toto téma, ale oni řešili zejména otázku volného pohybu osob. Nás zajímá spíš volný pohyb zboží a služeb a chceme zkoumat jednotlivé překážky v této oblasti. Pakliže by takovéto opatření bylo zavedeno, tak k čemu by tak asi vedlo? Eh, a teď si vyslechneme prezentaci o výsledcích této studie, A poté budou kolegové mít příležitost se ptát. Přičemž eh, finální verze této studie bude k dispozici, jakmile skončí hodnocení této práce. Takže, pokud jsem to správně pochopil, analyzovala se tři různé scénáře neexistence Schengenu. Eh, a díváme se tedy na stávající situaci, kdyby se uzavřely některé hranice a poté eh, tady byla také ta situace, kdy by bylo uzavřeno všechno a zavedly by se hraniční kontroly všude v EU. Chtěl bych přivítat experty, kteří nám zde dnes odpoledne tuto studii představí. A pokud se nepletu, tak promluví pan doktor Matias Luke, externí expert, který za chviličku dostane slovo. On je z Kielského institutu pro světovou ekonomiku a eh, docent na Kielské univerzitě. Vítáme vás, pane doktore. A potom eh, dostane eh, slovo paní Astrid Vorum, šéfka odboru eh, v DGEPRS pro evropskou přidanou hodnotu. Tak já nevím, jestli to pořadí, v jakém jsem vás uvedl, je to pořadí, v jakém chcete mluvit? Ano, tak jako první má slovo doktor Lyke. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Přeji všem hezké odpoledne. Já bych v této prezentaci, eh, která reflektuje práci, kterou jsem provedl společně s Timem Bremeršem z eh, Transport and Mobility Leuven, eh, je, že bych chtěl promluvit o metodice toho, jak se odhadují náklady na neexistenci šengenského prostoru a pak bych mluvil o některých konkrétních odhadech Transport and Mobility Leuven, tedy v určité fázi této metodiky a potom bychom reflektovali ještě jiné studie, které byly v této oblasti provedeny tak, abyste si mohli udělat komplexní obrázek o tom, jak můžeme přemýšlet o možných nákladech na neexistenci šengenského prostoru. No a nakonec si řekneme, co s tím, eh, když už tedy víme, jaké jsou ty náklady, jak přesvědčit členské státy, jak se vrátit k šengenským pravidlům, co od toho členské státy očekávají, jaké benefity od toho očekávají a tak dále a tak podobně. A jdeme na to. Nemáme moc času, pokud vím. Takže. A ještě jeden, prosím, snímek. E, ta metodika v podstatě zahrnuje dva kroky. E, za prvé si musíme uvědomit, e, zda hraniční kontroly na šengenských hranicích znamenají náklady a oni znamenají, protože se nákladáky zastavují, trvá to dlouho a je potřeba vypočítat, okolik kolik se zvýší náklady mezinárodního obchodu kvůli těmto kontrolám totožnosti a možná kvůli tomu těm prohlídkám vozidel. Takže to je první důležitý krok. Kolik tedy ty kontroly stojí? A za druhé, jakmile víme, kolik bude ten ekvivalent ad valorem eh, pro ty náklady pohraničních kontrol. Pak se můžeme ptát, jak se to promítá eh, do nákladů pro spotřebitele. Jinými slovy, jak moc se změní blahobyt ve finále, jak moc se změní reálný příjem spotřebitelů v důsledku těchto kontrol. Takže to jsou ty dva separátní kroky. Dovolte mi na úvod promluvit o tom prvním kroku, protože zde je taková trošku alternativa. Celá řada studií vypočítává náklady hraničních kontrol v souvislosti s obchodem tím, že to prostě sečtou. Já tomu říkám krok 1a, nebo respektive přístup ze spoda nahoru. Podíváme se, kolik nákladáků se zasekne na hranicích a na jak dlouho, pak si stanovíte nějakou hodnotu v eurech k tomu času ztracenému a pak to prostě sečtete. To je jeden přístup. Ten druhý přístup je říci si, no, je to skutečně všechno? Možná, že není. Tak se podívejme ekonometricky na dopad, jaký Schengen měl na bilaterální obchodní vztahy v Evropě podle historických dat. A e, v podstatě se můžeme vrátit do e, dějin a podívat se, čeho Schengen dosáhl, kolik Eh, kolik se zvýšil bilaterální obchod jednotlivých států v EU a potom můžeme odhadnout ehm, nějaký alternativní výsledek toho, o kolik by se náklady mezinárodního obchodu zvýšily, pakliže by byly znovu zavedeny pohraniční kontroly. Druhý krok té analýzy je pak relativně méně důležitý, protože zde v podstatě nedochází k divergenzi mezi jednotlivými modely, které se obecně používají pro translaci těch navýšených nákladů pro mezinárodní obchod na eh, konečné náklady pro spotřebitele. To znamená eh, tedy tu definitivní změnu reálného příjmu, takže k tomu můžeme být poměrně struční. Dobře, ale teď se tedy podívejme na to, jak můžeme eh, odhadovat věci ze spoda nahoru. Takže to je ten krok 1a, odhady od spoda nahoru e, na náklady spoždění na hranicích. Vy tu tabulku nepřečtete, ale možná, že tam vidíte, že tady jsou členské státy EU, jak na tom svislém sloupci úplně vlevo, tak e, horizontálně nahoře na tabulce. A ta tabulka uvádí, kolik nákladáků přejíždí z jednoho členského státu do druhého. Eh, a Transport and Mobility Leuven udělali stejnou tabulku pro osobní auta i pro autobusy. A pak se z toho vypočítali jednotlivé asumpce toho, jak dlouho se vozidla, jednotlivé druhy vozidel zdrží na hranicích, pakliže budou probíhat kontroly dokladů nebo něco takového. Samozřejmě jsou to všechno alternativy, takže buď to je 10 nebo 20 minut pro auta, případně 30 nebo 60 minut pro autobusy a nákladní vozidla. No a pak jsou různé hodnoty, tady co do eurohodnoty, abych tak řekl, ehm, toho, co to stojí, když nějaké vozidlo někde stojí. Pokud někdo jede autem a jede kvůli obchodním účelům, tak je to vyšší cena, třeba dejme tomu 30 euro za vozidlo a za hodinu, než když třeba dojíždíte do práce a tak dále a tak dále. Takže to je jistá monetární hodnota, která vyjadřuje ten ztracený čas. Tím se dostáváme k další tabulce a tady je to vlastně všechno sečtené. To znamená ty náklady těchto kontrol a opět pro jednotlivé eh, sloupce zde máme ty státy, které zavádějí kontroly a potom a to je poměrně inovativní. Také vidíme, které státy ty náklady nesou. Eh, vy to tam nevidíte, ale samozřejmě ta první země je Rakousko, takže ten první sloupec indikuje, jaké jsou náklady toho, kdyby Rakousko zavedlo plné pohraniční kontroly na všech svých hranicích. Jinými slovy, všude a všechny by kontrolovali. No a ukazuje se, že celkové náklady jsou zhruba 400 milionů euro za rok. A ukazuje se také, že Rakousko z toho ponese náklady zhruba 100 eh, eh, milionů, zatímco eh, Itálie a Německo ponesou velkou většinu toho zbytku. A to je proto, že Rakousko je transitní země, jinými slovy přes Rakousko jezdí hodně dopravy z Itálie do Německa a naopak. A to nám ukazuje poměrně hezky, řekl bych, že ty náklady jsou rozčleněny skutečně na celou řadu států. A to je důležité si uvědomit. Pro mě osobně je toto poprvé, kdy jsem takovouto analýzu vidět, jsem moc rád, že to Transport and Mobility Leuven udělali. A to je tedy dobrý příklad té metody podle kroku 1a, to znamená ta metoda od zdola nahoru, jinými slovy, že se sečtou náklady na spoždění na hranicích. E, teď Eh, v té tabulce byl eh, celkový součet, eh, to je ten sloupeček úplně vpravo a úplně dole vpravo vidíte, že celkové náklady jsou 5, něco miliard euro. To by byly náklady toho, kdyby všech 28 členských států zavedlo komplexní pohraniční kontroly. 5 miliard euro ročně. No, obchod uvnitř EU je zhruba 3 tisíce Eh, miliard euro ročně. HDP EU je zhruba 12 tisíc miliard euro ročně, takže vidíte, že to je velmi, velmi malá částka, těch 5 miliard zde. A legitimně se můžeme ptát, no to je všechno? Eh, a říci si, že když se podíváme na průměrný čas, o který se vozidlo na hranici zdrží, a toto jsou náklady, tak by se mohlo říct, no ale upřímně ono to tak neplatí, protože když e, skončíte v zácpě na půl hodiny, no tak mohu to obět, nebo se tomu mohu přizpůsobit, ale pokud nevím, e, zda se zdržím o pět minut nebo o dvě hodiny, pak ten, ty celkové náklady pro mě jsou daleko vyšší. Mohu přemýšlet o tom, že se raději přestěhuji, protože pokud e, se zdržím o dvě hodiny příliš často, tak to pro mě přestane být atraktivní. A to samé platí pro dopravní firmy, protože oni si musí objednat nějaký časový rámec pro vykládku a nakládku a pokud si to e, nahlásí na moc pozdě, tak jejich nákladáky se sice o dvě hodiny zdrží, ale pak nestihnou to okénko pro vykládání a tím pádem už nemohou zase odjet, musí počkat na další volné okénko, což znamená, že to vyvolává velkou nejistotu. Nejde pouze o průměrné spoždění jako takové. A proto je ta metoda 1b důležitá, e, kdy toto tak trošku abstrahujeme, dělají to hlavně obchodní ekonomové a zaměřují se na to, jaký je dopad Schengenu na obchod historicky vzado. To, za to, to znamená, jak moc se bilaterální obchod zvýšil v důsledku existence šengenského prostoru. E, další snímek, prosím. A tady bych se chtěl zaměřit na studii Felbermayera a kolegů e, z Mnichovského institutu ta je poměrně přesná. přesná. Oni vypočítali, že za každou šengenskou hranici, která je e, součástí nějakého bilaterálního, bilaterální dvojce států, se obchod zvýšil o 2,7%, což není mnoho, je to ale dost málo, e, aby se tomu dalo věřit, ale je to hospodářsky důležité. To znamená, pro Francii a Německo očekáváme, že se díky této hranici zvýšil obchod o 2,7 ehm, Ale obchod mezi eh, o Polskem a Portugalskem, to jde přes čtyři hranice, to znamená, to je čtyřikrát 2,7%. Což už je poměrně dost. No a teď jde o to, že si vezmete tento odhad a spočítáte, dopočítáte se zpátky k, té, k, tomu, k tomu advalorem nákladu, který šengenská dohoda odstranila. To znamená, okolik se snížily náklady na obchod v důsledku Schengenu tak, aby obchod mohl narůst o 2,7 e, pro nějakou tedy dvojici zemí, která má mezi sebou jenom jednu šengenskou hranici. No a na dalším snímku vidíte, e, že se používají různé předpoklady pro nutnost obchodu, jak moc obchodní překážka ovlivňuje bilaterální obchod, ale vidíte tu, že to navýšení je mezi 0,4% a 0,9%. Pardon, to, to navýšení nákladu na jednu hranici, ano? To se odhaduje na něco mezi 0,4 a 0,9 pro obchod se zbožím a e, něco podobného platí pro služby, tam, tam ten efekt je o něco větší. Takže víme, že když budete mít kontroly totožnosti a prohlídky vozidel na hranici, jinými slovy, že se vrátíte k pre-šengenskému nebo nešengenskému období, tak to ovlivní e, obchod o 0,4% za každou hranici šengenského prostoru, kterou překročíte. A to samozřejmě je daleko víc než těch 5 miliard euro, o kterých jsme hovořili před chvílí, což by mohlo být nějakých 0,1 hodnotu obchodu. Takže ve skutečnosti ty náklady jsou daleko vyšší, než kolik odhadují ty e, studie od zdola nahoru. A e, toto není nějak divoké, je to daleko pod jedním procentem, to je tedy navýšení nákladu. No a potom další otázka je, co to znamená pro spotřebitele? Samozřejmě některé zboží zdraží, jiné zboží třeba zlevní, protože eh, se exportéři budou snažit místo vývozu eh, prodávat eh, na domácí půdě. A některé domácí zboží se může začít vyrábět ve větším měřítku, takže to je celá řada různých efektů a proto potřebujeme nějaký model všeobecné rovnováhy, který zohlední celou ekonomiku, pakliže chceme věci řešit důvěryhodně. Tak, vraťte se prosím o jeden snímek zpět. No, další velká otázka je, co budeme, jak budeme předpokládat, že ně, nějaké takovéto kontroly totožnosti a prohlídky vozidel by ovlivnily konkrétní hranice. Podíváme-li se na to, co dělají členské státy, tak většina členských států neuzavírá všechny své hranice hraničními kontrolami. Například v případě Německa je to pouze hranice s Rakouskem. V případě Rakouska je to konkrétně hranice se Slovinskem možná do budoucna hranice s Itálií, ale to ještě nevíme. Takže je potřeba postupovat velice opatrně v tom, jak si myslíme, že budou státy postupovat. Možná ten nejrelevantnější scénář, tomu se tady říká scénář 3, kde se řekne, že no, e, země zavedou kontroly na hranicích, na těch kanálech uprchlických od Balkánu na sever Evropy a opět se ukazuje na základě různých odhadů, že náklady, co se týká reálných příjmů, budou pod 0,1%, ať už, ma, ať už děláte jakékoliv odhady, a to platí jak pro Německo, tak pro Rakousko. Takže eh, pokud budeme realističtí, a řekneme si, že ty pohraniční kontroly zůstanou omezeny pouze na konkrétní hraniční úseky, kde dochází k bezpečnostním problémům, pak náklady co do reálných příjmů pro spotřebitele budou poměrně nízké. Pokud si myslíme, že všichni budou kontrolovat všechno na všech hranicích, tak vidíte, že jsme v tom scénáři 2 a tam najednou jsme u 0,4 reálných příjmů, což už je daleko víc. Takže všechno skutečně závisí na tom, proč země kontroly zavádějí, čeho tím vlastně chtějí dosáhnout. A od toho se pak budou odvíjet ty náklady. Pakliže bychom zkrátka Schengen opustili, byly by náklady daleko vyšší než u cílených kontrol na konkrétních hranicích. No a tím se dostávám k těm dopadům, což je další snímek. Je jasné, že zde náklady jsou. Možná nejsou nějak obrovské, jak ukazují pečlivé studie, ale náklady zde jsou. Takže ta největší otázka je, proč to země dělají, pakliže chceme, aby se země navrátily k eh, plnému aplikování Schengenu. Některé země se na to dívají z hlediska bezpečnostního, jako třeba Francie a Belgie po teroristických útocích. Jiné země, jako skandinávské země, řekly, podívejte, my si nemůžeme dovolit, aby nám sem někdo chodil pěšky do země v neomezených počtech, takže musíme něco udělat. V případě Německa, já jsem nedávno mluvil s vládními úředníky, kteří mi vysvětlili, no podívejte se, my nikoho nevracíme. Pokud někdo přijde a chce žádat o azyl v Německu, tak eh, jejich žádost zpracujeme, ale není možné, aby k nám chodili miliony lidí bez jakékoliv kontroly, jako v roce 2015. To je jednoznačný bezpečnostní problém, to je problém policejní a my to nahlížíme takto a budeme to takto řešit i dál. To znamená, že ve finále jde o to, pokud se chceme vrátit k plnému Schengenu, musíme zajistit vnější hranice a to řádně. Musíme mít i řádné řízení vnějších hranic. Jakmile budeme mít plné řízení vnějších hranic, budeme zase, řekněme, v bezpečí a země se budou moci vrátit k plné aplikaci Schengenu. No a nakonec trochu reflektuji to, co lze udělat v mezidobí, protože eh, společné plné řízení externí hranic se společným evropským asilovým systémem je velkou výzvou. A na tomto snímku tedy reflektuji to, co bychom mohli dělat. Jedna otázka je infrastruktura. Celá řada kontrol se provádí velice improvizovaně. Samozřejmě Eh, to také vysílá určitý signál. Eh, když země nemají infrastrukturu, tak v tím vlastně říkají, ano, myslíme si, že to je dočasné, podívejte, ani nestavíme infrastrukturu. Na druhou stranu, pokud budete mít eh, nějaké prodloužené kontroly s jasnou infrastrukturou, já nevím, že na dálnicích svedete všechno do jednoho pruhu, to je velký problém. Takže pokud tyto kontroly budou muset být zavedeny aspoň dočasně, měly by alespoň e, mít jasnou infrastrukturu, aby se minimalizovala spoždění. A samozřejmě ve finále jde také o podporu těch zemí, kde eh, řízení vnějších hranic bude probíhat, to znamená, jde o periferní země Evropské unie. Ty nelze nechat ve štychu, aby sami pečovali o spousty uprchlíků nebo aby zpracovávali jejich žádosti a osobní údaje. Já si myslím, že pakli, že chceme mít prostor bez hranic, tedy šengenský prostor, pak musíme za, komplexně zajistit vnější hranice a to je odpovědnost všech aktérů, kterých se to týká. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost a těším se na otázky. Merci beaucoup. Euh, Děkuji mnohokrát panu doktorovi Matěji Silikovi a nyní hned předám slovo paní Astrid Born. Děkuji, pane předsedo, za příležitost seznámat, seznámit vás s konečnou studií. Jednotka, která se tím zabývá, se zaměřila na účinky zavedení kontrol a na kvantifikaci nákladů, kdybychom neměli Schengen. Náš materiál vychází z výzkumného materiálu Takže účinky znovu zavedení pohraničních kontrol východiskou, východiskem byly výhody eh, jednotného trhu bez hranic. Schengenská dohoda je důležitým doplňkem svobod, které zaručuje článek 26 smlouvy o fungování Evropské unie. Usnadnil eh, toky, obchodní toky a umožnil také fungování jednotného trhu. A nedávná studie z ledna 2016 předkládá empirické důkazy této přidané hodnoty, kterou přináší vnitřní trh v několika oblastech. Tady ukazujeme, že v několika oblastech HDP, obchod, přímé investice, mobilita a SME, pro ně jsou to skutečně měřitelné výhody. A důvod je ten, že ty čtyři svobody umožňují účinnější přidělování zdrojů, a má to také pozitivní dopad na ekonomiky a trhy práce. Zvyšuje se produktivita, lépe se přiděluje práce a máme také větší trhy, což umožňuje úspory z rozsahu. Dnes jsou eh, tyto eh, výhody ohroženy znovu zavedením hraničních kontrol. I dočasné kontroly působí narušení přeshraničních toků zboží a služeb. Jaký by tady byl celkový dopad znovu zavedení hraničních kontrol? kostce by byly trojí účinky. Hranice by znamenaly přímé a bezprostřední náklady, oslabily by se výhody, kterých jsme dosáhli v posledních 20 letech a ohrozily by se budoucí výhody, jak tento výbor ví. Je tady velký nevyužitý potenciál na vnitřním trhu, takže méně svobody pohybu pro spotřebitele, podniky a občany obecně eh, by znamenalo dopad na řadu sektorů, a tím pádem by vznikly značné náklady i dlouhodobě pro evropskou ekonomiku. Podle studie to postihne především čtyři sektory. Za prvé 1,7 milionů eh, pracovníků, kteří dojíždějí. Pro ně to bude znamenat eh, velké náklady i z hlediska svobody nebo života. Mobilita se omezí a regionální trhy práce budou diversifikované a rigidnější. Za druhé, cestovní ruch – Vzhledem ke ztrátě času na hranici poklesnou krátké cesty, zejména jednodenní cesty. A pokud pozastavení Schengenu povede k roztříštění společné vízové politiky EU, cestovní ruch by mohl čelit velkým ztrátám. Třetí oblast je obchod se zbožím. O tom už mluvil předchozí řečník. Další čekací doby pro kamiony by znamenaly vyšší personální náklady Podniky by musely navýšit zásoby, protože eh, čas dodávky je mnohem obtížnější určit. Takže kromě samotného dopravního sektoru je možné očekávat dopad i na objem obchodu, na logistický sektor. Je pravděpodobné, že stoupnou ceny, což povede k nižší spotřebě a nižším investicím a také ke ztrátě konkurenceschopnosti. A to bude mít také dopad na přímé zahraniční investice a na rozhodnutí o umístění podniků. Čtvrtá oblast je dlouhodobější, týká se to výnosu z dluhopisů. Pokud jedna země nebo více zemí pozastaví Schengen, je možné, že finanční trhy si to budou vykládat negativně a budou mít za to, že tyto země už nechtějí být jádrem EU. A výnosy z vládních dluhopisů proto zřejmě stoupnou a v důsledku krize budou považovány za riskantnější země a trh bude chtít náhradu za to vyšší riziko. Pokud výnosy stoupnou, bude to mít dopad i na další finanční aktiva, na úrokové sazby, které se vztahují na podniky a na domácnosti a to bude mít celkově negativní dopad na ekonomiku. To byly tedy účinky znovu zavedení hraničních kontrol. Když se podíváme na výsledky, aby bylo možné vypočítat, kvantifikovat náklady na to, že by nebyl Schengen, máme dvě hlavní možnosti dvouleté pozastavení, což odpovídá zákonnému časovému limitu pro znovu zavedení eh, dočasných hraničních kontrol v kontextu současné šengenské dohody, anebo eh, pozastavení šengenské dohody eh, prozatím bez eh, časové hranice. A tady jsou dvě možnosti, omezeným počtem států, z nich sedm, anebo všech členských států. Takže máme vlastně čtyři možnosti. Dál tady máme ty čtyři možnosti, eh, nejde to moc přečíst. Takže než se do toho pustím, samozřejmě jsou i jednorázové náklady, protože pokud dojde k pozastavení senkenu každý členský stát by musel mít náklady na znovu zavedení hraničních kontrol se sousedními státy. Ty výpočty dospěly k závěru, že je to zhruba 17 eur na osobu. Pro všechny členské státy EU by to znamenalo 2,72 miliardy za celý šengenský prostor, což je víceméně stejný výpočet, jak, jakému dospěla komise. A pokud je o ty jednotlivé možnosti, za prvé to dvouleté pozastavení Schengenu. V prvním případě, když e, to udělá omezený počet členských států, a nebudu zacházet do podrobností těch výpočtů, protože určité podrobnosti už jsme slyšeli, bude to mít dopad na dojíždějící pracovníky, stoupne čekací doba, přeshraniční cestovní ruch také poklesne a dopravní sektor to ovlivní proto, protože eh, nákladní doprava na silnici bude muset znovu procházet kontrolami. Nejvíc by to zřejmě postihlo Rakousko, vzhledem k dopravním cestám a také proto, že je tam hodně lidí, kteří dojíždějí do práce do jiných zemí. Takže v té první možnosti po dvouletém období by většina nákladů vyplývala ze spoždění a nepříjemností způsobených na hraničních kontrolách. I když to bude mít dopad i na cestovní ruch. Pro těch sedm členských států by ty náklady byly téměř 5 miliard eur za dva roky. Když se podíváme na ten druhý případ, což je pozastavení na dva roky eh, ze strany všech členských států, Postihne to stejné sektory, dojíždějící pracovníky, 1,7 milionů šengenských pracovníků, kteří budou mít zdržení 13 až 47 minut. A to bude znamenat až 13 milionů za den, což je 4 až 6 miliard za rok, podle délky. Postihne to cestovní ruch, protože krátkodobé cesty a přeshraniční cestovní ruch bude omezen, to postihne všechny členské státy. Nákladní doprava po silnicích eh, také, když se vezmeme půlhodinové spoždění, náklady by dosáhly téměř 7 miliard za rok pro samotný dopravní sektor. A když si to pokusíme shrnout, ty celkové náklady pro eh, tyto tři skupiny, dopad dvouletého pozastavení ze strany všech členských šengenských států by mohl být až 51 miliard eur je to mm, rozmezí od 26 do 51, takže to je to maximum dvouleté pozastavení. A teď se podíváme na úplné pozastavení, úplné zrušení Schengenu. A to na dobu deseti let, abychom měli dlouhodobější pohled na věc. Takže po deseti letech se dá očekávat několik makroekonomických dopadů. Když se podíváme na případ omezeného počtu členských států, které pozastaví Schengen, jak už jsem říkala, finanční trhy by si to mohly vykládat jako signál, že tyto země už nejsou eh, nebo nemají v úmyslu být v jádru Schengenu. Výnosy z vládních dluhopisů stoupnou a pokud nastane krize nebo destabilizace, trhy by mohly žádat o náhradu, o kompenzaci, tím, že by se nebo kompenzaci za zvýšené riziko neplnění neboli vyšší riziko, takže Mezi těmi zeměmi, které opustí Schengen, pokud tam budou země EMU, tyto země EMU možná budou muset platit eh, vyšší náklady na úroky, na eh, nesplacené dluhy. To jsou tedy fiskální náklady, ale pak by tam byly ještě náklady spojené s růstem, protože pokud stoupnou výnosy z vládních dluhopisů, bude to znamenat vyšší reálné úrokové sazby v celé ekonomice, zejména e, vyšší sazby pro podniky a domácnosti a to zřejmě povede k nižším investicím a nižšímu růstu HDP. Takže když si shrneme tento konkrétní případ, malý počet členských států opustí Schengen na delší dobu. Máme tady dvojí čísla. Za prvé dopad na HDP, dojde ke ztrátě HDP až ve výši 70 miliard za těch sedm zemí za deset let. A kromě toho, pokud nastane krize, tyto země by čelily dalším nákladům až 70 až 170 miliard, což jsou ty náklady na kompenzaci za riziko. A teď se dostávám k poslednímu scénáři, k poslední možnosti, což je úplné pozastavení Schengenu. Po deseti letech by ty náklady plynuly především z dopadu na cestovní ruch, dojíždějící pracovníky a obchod v důsledku spoždění na hranicích. Tento dopad by byl zvlášť výrazný eh, pro obchod uvnitř EU, který by to zejména postihlo. To by mělo samozřejmě dopad na růst ekonomiky. Takže jaký by ten dopad na růst byl? Pokud skutečně dojde k úplnému pozastavení Schengenu, investoři by to mohli vykládat jako eh, ústup od celého evropského projektu, neboli Evropská unie by už nebyla tak dobrou investicí, jako kdyby byla bez hranic, jako předtím. A to by mělo dopad na finanční toky a přímé zahraniční investice a mohlo by to mít také dopad na růst. Takže když dáme dohromady všechny tyto prvky, pozastavení Schengenu na nekonečnou dobu, na dobu neurčitou ze všech členských státech by mohlo vést ke ztrátě HDP až o 0,14 eh, každý rok, což by mohlo představovat až 230 miliard za 10 let. Na dalším snímku vidíme souhrn těch čtyř možností. Máme tam ten omezený počet členských států na dobu neurčitou, to je to rizik, rizikový faktor, trojka, takže tam jsou úplně všeho. A pár věcí na závěr. Jak už jsem říkala, šengenská dohoda je skutečně brána jako důležitý eh, prvek nebo doplnění vnitřního trhu. Eh, posílil fungování, eh, posílila fungování vnitřního trhu. Když připravíte vnitřní trh o tyto výhody, výhody svobody pohybu, povede to k významným nákladům. Nebudou tak vysoké, jak eh, to zatím eh, vyplývalo z některých studií, ale stojí za zmínku. A postihl by spotřebitele, podniky i občany. Ten dopad by nebyl stejný ve všech členských státech. Samozřejmě to postihne všechny země, ale některé víc než jiné. To jsme viděli v tom příkladu z sedmi zemí, včetně Rakouska. Takže ještě zopakuji závěry pro celý šengenský prostor by celkové náklady znovu zavedení hraničních kontrol podle odhadů byly až 51 miliard v případě dvouletého pozastavení Schengenu a až 230 miliard, to je výpočet za dobu deseti let, při trvalém pozastavení. A poslední věc, kromě těchto zjištění stojí za zmínku nepřímé náklady, zmíním jenom dvě věci. Je to ztráta důvěry v euro a potom samozřejmě velká škoda pro samotný evropský projekt, protože Schengen je nejvýraznějším symbolem. Děkuji. A chtěla jsem ještě říct, že tato studie měla omezený rozsah, protože jsme měli i časová omezení a samozřejmě lepší modelování a střednědobé a dlouhodobé makroekonomické dopady by také byly možné, ale potřebovali bychom víc času. Děkuji za porozumění a samozřejmě pokud bude výbor IMCO chtít, EPRS může provést i vyhodnocení těchto nákladů, nákladů když bychom neměli Schengen. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji mnohokrát. Já jsem byl ekonomem a vždy jsem chápal, že prostě ty metodologie ve sobě skrývají vždy určité obtíže. Byste nám to tady jasně vysvětlili. Eh, chce se vyjádřit pan Šváb? Ne? Takže pan Coelho. Ne, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já chci poděkovat výzkumným pracovníkům EPRS za tuto studii. A chci říct tři věci. Já nemám otázky, ale mám tři připomínky. Za prvé, podle mě je to k ničemu, protože před pár lety, když jsme se zabývali náklady na to, že bychom neměli Evropu, politika vnitřního trhu byla mm, opodstatněním v našem výboru. Věděli jsme, že svoboda pohybu je klíčový zásadní nástroj pro prosperitu Evropy. Takže když čelíme problému se Schengenem, náklady na to, že by Schengen nebyl a vazba na vnitřní trh, kterou tady velice jednoznačně uvedli výzkumní pracovníci, znamená, že jsme před pár lety měli pravdu, když jsme říkali, že potřebujeme otevřenou Evropu, když se mluvilo o nákladech, kdyby Evropa nebyla. A stejné závěry by měly platit dnes. A druhá připomínka, samozřejmě, že jsou tady náklady. A výzkumní pracovníci o tom velice dobře mluvili. Náklady na nové kontroly, náklady na hranice, náklady na dopad na eh, obchod, náklady na ztrátu času, náklady pro eh, zboží a služby, náklady pro cestování, pro cestovní trhy, pro finanční trhy. Není důvod, když někdo říká, že tady, nedá se říct, že tady nejsou náklady. Čelíme různým problémům. Příliš mnoho bezpečnostních opatření sebou nese náklady a ty náklady musíme řešit. Takže z našeho pohledu To není jenom otázka ideologického postoje. Chci říct, že nejde jenom o to, že jsme pro Evropu nebo pro svobodu pohybu. Chceme zachránit Schengen. Máme i hodnocení toho, jaké jsou náklady, když přijdeme o Schengen. A poslední poznámka. Chci říct, že s těmito prvky s těmito ekonomickými prvky. Nejde jen o ty prvky, které najdeme ve studii, jak říkali výzkumníci, ale jde i o nepřímé náklady, na které také odkazovali. Zničení Schengenu samozřejmě není řešením. Máme problémy, které musíme řešit, ale řešením rozhodně není zničení Schengenu. Protože pak hrozí, že nejenom zničíme jak bylo řečeno, velmi dobře řečeno, jeden z největších výdobytků evropského projektu, ale bude také hrozit, že už teď máme hospodářskou krizi a přidáme si k tomu další náklady, které z toho vyplynou. Takže zničení Schengenu není řešení, musíme ho chránit. A teď proto máme další argumenty. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentace obou studií, respektive vyhodnocení jiných studií. A mohu se pouze připojit k tomu, co řekl kolega Carlos Coelho z Portugalska. Myslím si, že pomocí těchto číselných údajů můžeme ukázat jasně, jak důležitý je Schengen pro evropský vnitřní trh a pro občany, jak důležité je to, že nemusí čekat na těch dřívějších hranicích a že to není vůbec samozřejmost, ta skutečnost, že nemusí čekat a že jim to přináší také velké výhody v oblasti nákladů, pokud se to makroekonomicky propočítá, to ukazuje, že v evropské diskusi o uprchlících eh, se zaměřujeme velmi na bezpečnostně politický aspekt, který musí být vyřešen, ale Málo jsme tady zohledňovali v naší debatě to, jaké možnosti si ničíme, kdybychom si zničili, pokud bychom chtěli hledat řešení tím, že budeme znovu zavádět vnitřní hněrnice. Proto si myslím, že ta cesta, kterou jsme šli v posledních měsících, tedy ta snaha nechat vnitřní hranice otevřené a navzory tomu vyřešit problém uprchlíků, myslím, byla cesta velmi vhodná a já doufám, že se nám podaří Musíme si přát, že se nám podaří, že všechny členské státy, až uvidí tyto odhady nákladů, že pochopí, že my všichni máme velký zájem o to, aby vnitřní hranice našeho vnitřního trhu zůstaly otevřené. Zároveň ovšem musí všechny členské státy pochopit, že se to podaří trvale pouze v případě, kdy, kdy budeme efektivně hránit vnější hranice Schengenu tak, abychom skutečně neměli problémy v oblasti bezpečnosti. Proto vše spolu souvisí a je, myslím, myslím velmi dobré, že tady máme ještě takovou mezistudii, respektive jsme ji dostali již v době, kdy ta debata se rozpoutala a pane předseda, to bylo v době, kdy nezávislé instituce zde v Bruselu i ve Francii eh, poskytly své údaje rychleji a proto bychom si měli zvážit, jak bychom měli eh, v budoucnu, pokud zase dojde k nějaké takovéto aktuální otázce, abychom takovéto odhady dostali rychle, abychom byli první a ne ještě čtvrtí či pátí, kdo to dostanou k dispozici. Jinak celkově děkuji mnohokrát za prezentace, které nás, myslím, velice posunuli dál. Děkuji, Andreasi. Protože máme ještě trochu času a protože nás není příliš tolik je poslanců zde v sále, tak taky několik poznámek z mé strany. Rád bych tady odlišil ty úvahy, které mají technický politický a vědecký charakter, od těch, co mají politický charakter. Co se týče vědecké oblasti, tady mám takové dvě poznámky. Ta první, to je to, že když tady uvažuji nad touto otázkou, tak si myslím, že vždy tady máme takový určitý příklad, který by mohl být pro vás zajímavý, a to je vlastně Eh, obchod mezi evropským kontinentem a Velkou Británií, tedy zejména mezi Velkou Británií a Francií, protože to je většinou prostřednictví Francie, eh, ať už je to tunel pod La Manchem nebo těmi trajekty a samozřejmě také přes Belgii. Tady máme jasný příklad toho, že tady je místo, které není v Schengenu, Velká Británie, takže jsou tam kontroly, kontroly v rámci výměny zboží a také osob. A ty byly posíleny ne pouze v důsledku teroristické krize, ale také právě v důsledku krize s migranty. A to je, myslím, zajímavé. Je zajímavé, že tady máme určitý eh, mm, ty dvě věci, tedy že se v rámci Schengenu znovu zavedly hraniční kontroly, tedy uvnitř EU. A tady ale je vlastně takový kontrast místo, kde vždy byly kontroly. A, a také je to země, která patří k EU. Velká Británie, Eh, má velkou obchodní výměnu, ať už jsou to potraviny či průmyslové produkty. Často, jak jsem říkala, to prochází v Belgii či Francii, ale někdy se to týká i do vzdálenějších zemí v EU. A proto si myslím, že to je vlastně něco, co velmi souvisí také s tím s vaším odhadem, kolik by tedy stála na existence Schengenu. Další poznámka je to taková metodologická. Myslím si, že není příliš pravděpodobné, že naprosto opustíme Schengen. Eh, co tím chci říci, že podle mne ta situace eh, by, by byla nejhorší, pokud by se tady naprosto Schengen odstranil. Ale myslím si, že nebude možné přes den, ze dne na noc eh, znovu zavést kontroly všude. Vidíme, jak to tady vypadalo mezi Francií a Belgií, když oni znovu zavedli pohraniční kontroly. A my, kteří tady přejíždíme tuto hranici, jsme pře- dobře věděli, že to nebyly kontroly, které by, jak bych to řekl, eh, které by byly eh, systematické, spíše namátkové. Takže eh, my tady vidíme, že je vhodné zamyslet se nad těmito věcmi, abychom viděli, jaké varianty existují, jaké možnosti ty věci upravit. A nyní tedy opustím tu vědeckou technickou oblast a pustím se spíše do té politické. Co se týče těch politických záležitostí, první úvaha, kterou máme, když se podíváme na ty čísla, které jste nám poskytli, je to, že jsme vlastně tak nějak eh, v době, kdy tedy je to velice důležitá záležitost. Ten náklad, ty náklady jsou vysoké, ale samozřejmě neotřesou základním způsobem s Evropskou unii, takže ty fyzické náklady, to je ta analýza 1a, což je také důležitý aspekt. Já osobně si myslím, že ti, kteří říkají, že již nechtějí Evropu, tak váš scénář je, myslím, dobře přesvědčí, jak vypadají náklady na existence Evropy. Jak to tedy vypadá? Sice můžeme více zabezpečit eh, obyvatelstvo, ale samozřejmě zabezpečená země, eh, to je také situace, která může jít i ku prospěchu všech, takže nesmíme na ten politický kontext rozhodně zapomínat. Já si myslím, že by bylo vhodné, kdybyste nám ještě také řekli, co se týče těch nákladů, kterému odvětví ekonomiky je přisuzujete. Vy jste tady hovořil o těch milionech či miliardách. Týká se to jedno, jednotlivého odvětví? Je možné to takto říci, takto omezit? Je to jedna oblast? Nebo se to týká více oblastí? Například byste mohli říci, že že je to více oblastí. Nevím, poslední poznámka. To je podle mě také záležitá, která je důležitá a kterou by bylo dobré analyzovat skutečně důkladně, zejména v souvislosti s otázkou vnitřního trhu. To je to, co jste uvedli na závěr. Tam se jedná otázku, toho, jak vypadá důvěra a dynamika. Pokud bychom opět zavedli hranice, tak je to určitý signál pro podniky. A my si přece přejeme Evropu, která bude více integrovaná. Máme všichni pocit, že Evropa potřebuje více integrace a tady již nehovořím jako předseda, ale hovořím za svou politickou skupinu. A v mé politické skupině mnozí říkají, nebo často se nám vyčítá, že jsme federalisté, ale my prostě chceme jasnou integraci a my jsme toho názoru, že je možné ještě více podpořit obchod z ekonomického hlediska bychom to nazvali jakýmsi efektem elasticity. A najednou tady dochází k zabrždění, což je, myslím, velice důležité, ještě mnohem důležitější než ty přímé náklady na neexistenci Schengenu. Existují určité modely, které by vám dokázaly něco podobného vypočítat? Ještě bych to naformuloval takto. Pokud hovoříme o všech těchto tématech, tak vždy je ve ústředí naši, našich úvah um, oblast malých a středních podniků, které právě říkají, že mají velké problémy s tím prodávat své výrobky v nějakém jiném státě, že to právo je tam jiné, právní podmínky, spotřebitel je také jiný, neznají například poštovní služby, náklady na dopravu a tak dále. Existuje to tedy veliký počet podniků, kteří od samého počátku jsou odrazováni od toho, aby prodávali své produkty na vnitřním trhu EU v nějakém jiném členském státě. A naším úkolem je, abychom je povzbuzovali, abychom jim ukázali, že je to možné, že spotřebitelé o to mají zájem, že v podstatě tady existuje skutečně velké množství 500 milionů spotřebitelů, kteří by mohli potenciálně jejich produkty kupovat. A pokud znovu zavedeme eh, hranice, no tak bude ještě mnohem obtížnější pro malé a střední podniky, aby mohli nabízet a prodávat své produkty i v jiných zemích. To by byl další prvek, který by ještě více odradil. Takže Pokročit ve vnitřním trhu je vždy určitý boj. Jde o to odstraňovat veškeré překážky a my bychom měli vyslat zcela jasný signál v tom smyslu, že je důležitý i psychologický aspekt. Na to bychom se měli zaměřit ještě silněji. Já jsem tady uvedl několik doplňujících bodů, nechci kritizovat, ale to byl prostě pohled z mé perspektivy a nyní rád předám slovo opět vám, abyste mohli zareagovat. Andreas Tri bohužel již opustil náš sál, ale ostatní zde jsou. Uh, thank you very much. Well, uh... Děkuji vám. Já mohu stručně zareagovat. Eh, padla celá řada otázek, takže... Promiňte, můžete se představit, já vím, kdo jste na papíře, ale Kdybyste se představil přece jenom... Aha, já se omlouvám, já jsem Andrew Lorkl. Europe Economics, to znamená kvantitativní aspekty studie, právě představené studie. Napadá mě pár věcí na základě vašich dotazů. Jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit a je myslím důležitá, je, že my ve svém dokumentu uznáváme, že samozřejmě země, které zavádějí hranice, si myslí, že to dělají z dobrého důvodu. Vidí v tom výhody. My jsme se nesnažili kvantifikovat ty benefity, které v tom vidí. My jsme se nesnažili přiřadit tomu hospodářskou hodnotu. My jsme se soustředili skutečně na náklady nešengenu a myslím si, že je důležité si to uvědomit. My netvrdíme, že jsme provedli dostatečnou analýzu, abychom ukázali, že země, které tato opatření zavedly, e, tak udělali ku neprospěchu svých ekonomik. To jsme zatím nedělali. Druhá věc, kterou bych rád řekl, je, že naše analýza nezachází příliš daleko v tom, že by hodnotila, kde se ty náklady distribuují. Podíváte-li se třeba na některé fiskální náklady, tak samozřejmě proto, že třeba, já nevím, Řecko, to je jedna z těch zemí, které by tím byly eh, ovlivněné, Řecko má oficiální věřitele v oficiálním sektoru většinou, takže Oni už mají určité závazky v oblasti úrokových sazeb, takže to neznamená, že by platili víc, ale spíš to jsou implicitní náklady, které budou platit všichni ty věřitelé. My se tedy nesnažíme říci, kdo přesně zaplatí ty jednotlivé náklady. A abych jenom reagoval na pár z těch zbylých eh, připomínek, samozřejmě bylo by to skvělé, kdybychom měli případové studie o konkrétních hranicích, že bychom tedy mohli získat eh, čísla o dopadech na, já nevím, eh, lidi, kteří dojíždějí do práce nebo pro nákladní dopravu. To by nám velmi pomohlo, ale my jsme k těm datům neměli přístup eh, v době, kdy jsme tyto studie připravovali. Myslím si, že Velká Británie by asi nebyla tak relevantní hranice. My jsme se snažili soustředit se na pozemní hranice. Je pravda, že Řecko má také mořské hranice, ale my jsme se soustředili hlavně na vnitřní pozemní hranice. To znamená, že Velká Británie by asi nebyla úplně relevantní zde. Ehm, chceme-li se dívat na tuto věc sektorálně, to by bylo velice zajímavé. Mohli bychom se podívat ehm, na to, které sektory jsou ehm, jaksi dotčeny tou nákladní dopravou a nebo tím dojížděním do práce, což by jaksi to celé přiblížilo lidem. A pak mám ještě jednu věc, kterou bych chtěl říct, a to, že v té analýze, kterou jsme si provedli my, tak ehm, je to spíš taková verze toho kroku 1a, téměř jako ten přístup 1a, který tady byl naznačen eh, z toho kýlského týmu. Já si myslím eh, ovšem, že kdybychom to rozváděli, tak bychom spíš asi chtěli celou tu věc rozvést ještě na nepřímé dopady a indukované dopady na celý dodavatelský řetězec. Jinými slovy, řekli bychom, ano, tady jsou nějaké náklady, vy je nesete a tak to jsme je kvantifikovali, ale to bude mít ještě důsledný dopad na další věci. Například, eh, protože mám méně peněz, protože víc čekám na hranicích, tak si toho můžu méně koupit, že ano. Ale musíme být opatrní, v tom smyslu, jakým způsobem by další reakce pak tyto náklady amplifikovali, protože hospodářské subjekty by na ty náklady reagovaly, snažili by se je snížit. Jinými slovy, nějaké číslo, kde se sčítají celkové náklady a předpokládá se, že lidé dělají přesně to, co dělají zatím a pouze nesou ty dodatečné náklady tím, že třeba čekají na hranici, tak na té úrovni to bude spíš jaksi horní odhad, spíš než ta minimální hranice, protože jakkoliv se přizpůsobí, mělo by to ty náklady snížit. Samozřejmě to bude znamenat různé komplikace a jiné další dopady, ale to jsme neměli čas šetřit. Nicméně to jsou takové ty kombinace, dejme tomu, které mě napadají podobně jako ty technické otázky a ty bezpečnostní otázky. Měli jsme pouze eh, omezený čas a já si nemyslím, že byste to, co jsme udělali doteď, měli považovat za naše poslední slovo. Já si myslím, že eh, Podobná čísla má komise ve svých studiích, jiné studie eh, počítají s čísly daleko vyššími, ale myslím si, že jedna věc, která je trošku jedinečná v tom, co jsme udělali my, a chtěl bych to zdůraznit, je to, že byste si neměli myslet, že zavedení šengenských hranic pouze limitovaným způsobem nebo na limitované oblasti šengenského prostoru je Eh, zkrátka tak jednoduché jako nějaké seškálování toho celkového dopadu. Já si myslím, že by to mohl být poměrně výrazný signál, zejména pro některé ty státy, které už by v tom šengenském prostoru vůbec nebyly. Já si myslím, že musíme předpokládat, že finanční trhy by to považovaly za signál a implikace pro dopad na například členství v eurozóně těchto zemí je zcela netriviální aspekt celé otázky. Děkuji. Ehm, euh, Děkuji. Já bych ráda odpověděla na váš dotaz, který se týkal těch psychologických aspektů a těch náhledů. Nemohli jsme tomu příliš věnovat, ale je to určitě velice zajímavý. Ovšem není to součástí toho mandátu, který jsme dostali od komise. Kdyby by komise chtěla, abychom to zohlednili a proskoumali, tak bychom to bývali učinili. Samozřejmě je to velice zajímavý aspekt, protože e, účast na euru a tak dále, to jsou Eh, kulturní výměna, důvěra občanů v evropský projekt a navíc jsou veškeré psychologické aspekty. Samozřejmě podniky ze třetích, třetích zemí už nebudou chtít jít do Evropy, protože dříve se říkali, že je to mělý vnitřní trh otevřeně. Není vidět, že to je velice komplikované. Takže samozřejmě to bude velice silný signál, pokud by se ty hranice znovu zavedly, eh, který nesmíme zanedbávat. Děkuji předseda. Já přejdu ke koordinátorům, které poskytnu koordinátorům výborům, komisi, výboru jim tuto poznámku. A Přijete se rovněž vystoupit? Ne? Všichni se vyjádřili? Já osobně bych se ještě na chviličku vrátil k tomu, co řekl pan Huliko, co podle mě je to velice důležité a já jsem na to hned si nespomněl. To jsou ty rozdíly mezi členskými státy. Myslím si, že my bychom také měli připomenout, že evropský projekt je projekt solidarity mezi členskými státy. A ono se to opakuje často, ale co se týče ekonomických otázek, tak tady si také myslím, a vy jste mě přezvědčila, že vlastně ty náklady na Schengen, vy jste hovořil o Řecku. A já si myslím, že náklad na existence Schengenu by byl o to větší, ty náklady pokud bychom zemím, které se potýkají se obtížemi ekonomickými či dalšími, země, které musí reorganizovat svoji ekonomiku, to je důležité. Já nevím, jak jste to zapracovali do vaší studie, nebo zda vůbec, ale já si myslím, pokud existují země, které by kompletně se vlastně odchýlily které nedokázali zvládat veškeré z krize, v důsledku krize 2009, no tak to je třeba také zvlá, eh, jasně říci, že to jsou negativní důsledky neexistence Schengenu. I to. A samozřejmě nemůžeme hovořit o globálních nákladech, o v v eurozóně nebo v euro, eh, vůbec celé e- unii. A ne vzpomenout, že ty rozdíly jsou velké. Pokud já tady hovořím o příkladu Velké Británie, proč jsem ho tady nadnesl? Protože skutečně Velká Británie je členem EU a sama má pocit, že s tím nemá problémy, že není v Schengenu a v eurozóně, má pocit, že to nemá negativní dopad na jejich růst. Já tady nehovořím o politické dimenzi, ale zaměřuji se na růst. Oni mají pocit, že jim to prostě na růst to nemá negativní dopad. Velká Británie je velká, silná země, která má zdroje. A myslím si, že Evropská unie by měla být solidaritou mezi zeměmi, které nejsou všechny stejně silné, stejně rozvinuté. A pokud bychom tady pochybnili Schengen, tak by to znovu zavedlo to oddělení těch jednotlivých zemí, e, prostě ty rozdíly by se prohloubily mezi jednotlivými zeměmi členské unie a to je, myslím, také velice důležitý aspekt, na který bychom, se, na který bychom neměli zapomínat. Mám pocit, že jsme svou práci tedy nyní ukončili. Um, jo, kolem vás jsou kolegové, kteř, kteří sice tady nevystoupili, ale také přispěli do studie, kterou vy jste provedli. Takže já je zdravím a jménem Gru Imku jim rovněž děkuji za práci, kterou odvedli, stejně tak jako děkuji vám, děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. Myslím si, že jsme velmi dobře pochopili, že definitivní výsledky studie jsou téměř k dispozici, nyní se tedy eh, podlehají ještě hodnocení, ale myslím, že to půjde rychle. My to budeme sledovat s velkým zájmem, zejména v tomto našem výboru, ale myslím, že i celý Evropský parlament se tím bude velice zabývat, eh, protože skutečně vše, co brzdí oběh eh, zboží, služeb, eh, tak to je něco, co samozřejmě je předmětem velkého zájmu našeho výboru a samozřejmě vše, co oslabuje vnitřní trh, co je proti evropského projektu, samozřejmě to není ku prospěchu Evropanů. No ani ku prospěchu ekonomiky každého z členských států EU. Děkuji mnohokrát všem a přeji vám krásný zbytek dne. A ještě připomínám, že příští schůze výboru IMKO se bude konat 23. května 2016, bude to odpoledne od 15. hodiny 18.30 a pak celý den 24. 5. tedy dopoledne i odpoledne. A opět se setkáte s Vicky Ford, kterou já jsem dnes odpoledne nahrazovala, protože bohužel měla jiné povinnosti. Děkuji vám a přeji vám všem krásný zbytek dne.